la présidente. Vážená paní předsedkyně, já vám děkuji. Tato diskuze je diskuse, která se týká velice zásadní otázky v oblasti boje proti závislosti na tabáku a proti nezákonnému obchodování s tabákovými produkty. A týká se samozřejmě takové systému monitorování a vysledovatelnosti, který je důležitý pro tento boj. Je tady ovšem taková špatná myšlenka, že tedy tato debata by měla být vedena nebo správná, nebo ta myšlenka, že bychom to měli probírat zde společně s komisí transparentně, já si myslím, že je to trošku jinak. My bychom měli hovořit tady v rámci našeho výboru, ale ne za zavřenými dveřmi, ale zcela transparentně, abychom mohli probrat náš názor. Jak potrhuje mnoho združení, kteří se zabývají zdravím a závislostí na tabáku. Systém, který navrhla Evropská komise, který se týká vysledovatelnosti a monitorování, bohužel není bezchybný a není zcela nezávislý na tabákovém průmyslu, což by měl být. V roce 2008 byly přijaty pokyny konferencí rámcové umluv, eh, stran rámcové umluvy o kontrole obáku a ty jejich pokyny jsou zcela jasné. A proto je důležité, aby veřejné orgány, budu citovat, chránili proces vytváření politik v oblasti veřejného zdraví v rámci boje proti tabáku a závislosti na něm a to veškerými možnými dostupnými způsoby. Směrnice, takzvaná antitabáková směrnice z roku 2014, ovšem nebyla navržena Evropskou komisí v rámci respektování doporučení stran této konference. A tato směrnice má v sobě jistá ustanovení, která vlastně vychází spíš víc vstříc tabákovému průmyslu. Ale tady důležité, aby tabákový průmysl byl více odpovědný v oblasti vysledovatelnosti a transparentnosti, čímž se zabývá právě akt přenesené pravomoci, který diskutuje nyní. Ovšem článek 8 protokol VHO říká, že každá strana má povinnost implementovat, a budu ještě jednou citovat, systém monitorování a vysledovatelnosti který bude kontrolovat veškeré tabákové produkty, které jsou vyráběny či dováženy na jeho území. A každá smluvní strana musí zrealizovat takovýto systém kontroly a vysledovatelnosti tabákových produktů, tak aby odpovědné orgány v rámci jejich zapojení do eh, monitorovacího režimu a režimu vysledovatelnosti Spolupracovali i s tabákovým průmyslem a s těmi, kteří reprezentovali jejich zájmy. Ovšem pouze tak, aby tato spolupráce se odvíjela pouze v rámci toho, co je nezbytně nutné, více ne. Delegovaný akt, o kterém hovoříme, a také akt <clears throat> výkonný, podle mě nerespektuje eh, doporučení rámcové umluvy VHO. Systém monitorování a vysledovatelnosti nemůžeme popírat. Ovšem, tento kont, systém není nastaven tak, aby ho kontrolovaly pouze členské státy a Evropská komise naopak. E, tabákový přímysl je do toho příliš zapojen, více než je nezbytně nutné. V tomto delegovaném aktu vlastně svěřujeme tabákovému průmyslu ten úkol, že oni eh, budou eh, vstupovat v kontakt s těmi poskytovateli služeb a oni pro ně tyto budou uchovávat veškeré údaje o produkci cigaret eh, v továrnách tabárového průmyslu. Zároveň výrobci cigaret E, jsou ti, které a nejenom já, mnoho organizací podezírá z toho, že právě oni organizují nezákonný obchod s cigaretami. Rád bych proto nadnesl, že my nejsme jistě hloupí a strany této umluvy uznávají i skutečnost, že je důležité, abychom měli určit, že, nebo uznávají tu skutečnost, že tabákový průmysl se velmi různými strategiemi snaží zasahovat právě do vytváření a implementování různých typů boje proti nezákonnému obchodování s tabáku. Takže tam je jasný střed zájmů eh, právě ze strany výrobců cigaret a tabákových produktů. Proto je důležité, abychom zlepšili současný stav. Nemůžeme se spokojit s tím, co navrhuje komise. Je třeba si také uvědomit, jak že tabákový průmysl je velmi propojen i s veřejnými orgány, což není žádoucí situace, ale současný systém monitorování a vysledovatelnosti jde stále v tom duchu přílišného zabojení tabákového průmyslu. A evropští občané nechápou. Proč? Když tady byl možný výběr systému, který bude více nezávislý na tabákovém průmyslu, proč byl zvolen komisí systém, který závisí na tabákovém průmyslu. Samo a vlastně komise skutečně vychází tabákovému průmyslu vstříc. A tady jde ovšem o veřejné zdraví. A navíc jde o boji proti závislosti, o boj proti závislosti na tabáku a proto je o to důležitější aby Evropská komise více myslela na lidské zdraví a jednala ve jménu lidského zdraví a nejednala ve jménu rentability a ku prospěchu tabákového průmyslu. A proto jsem se rozhodl předložit tuto nábytku. Evropská komise nám říká, že již nemá žádný manevrovací prostor a že bychom měli akceptovat návrh tak, jak ho předložila. Výborně, ovšem, co to vlastně znamená? Co znamená pro Evropskou komisi pr- zásada parlamentní demokracie? Já tady tu otázku nadnáším. My tedy jak nám to nadnesla komise, nemáme jinou volbu, než toto akceptovat. My do toho nemůžeme zasahovat, nesmíme se k tomu vyjadřovat. Máme právo pouze říci, že je vše v pořádku. No v tomto případě my bychom jako parlament nebyli vůbec k ničemu. A proto si myslím, že je naší povinností, povinností Evropského parlamentu, povinnosti našeho výboru pro životní prostředí a zdraví, povinností požadovat, aby Evropská komise vypracovala zlepšení svého návrhu, neboť jsme toho návrhu, že delegovaný akt, který nám předložila, je problematický a je nedostatečný. Bylo by neodpovědné, respektive bylo by neodpovědné ze strany komise, kde by nám odpověděla pouze to, že nic měnit nehodlá, že prostě ten akt přijmeme, nebo to dáme ruce pryč. To by skutečně nebyl vhodný přístup ze strany komise. Eh, Připomítá mi to poněkud argumenty, které se týkaly glyfosátu a nevládních organizací a podobné argumenty, se kterými přicházela komise i u celé řady dalších eh, témat. To není vhodné, protože tím to nám komise říká, že občané nemají pravdu, VHO nemá pravdu, asociace nemají pravdu, nevládní organizace nemají pravdu, všichni se mílí s výjimkou Evropské komise, je tomu skutečně tak, já doufám, že kolegové zítra budou mít dostatek odvahy a použijí našich práv, práv Evropského parlamentu a podpoří nábytku, kterou jsem předložil, s jedním jediným zájmem, zájmem chránit lidské zdraví. Děkuji vám. Děkuji, pane Omarží. A teď prosím stínové zpravodaje, aby si vzali slovo. Pan Florenc jako první. Já, jungo kolege. Mladý kolego, děláte na mě velice sympatický dojem. Ale mám taky trochu pocit, že máte velký talent tady tak trochu ničit evropskou práci z minulosti. Já nemohu eh, podpořit téměř nic z toho, co jste řekl. Rád bych tady připomenul Jula, to je můj francouzský kolega, a Lindu McEwen, a ti velmi tvrdě pracovali proti tabákovým lobbystům dnem a nocí a děkuji jim za to, že jsme dotáhli toho, čeho jsme dosáhli. Byli jsme na to skutečně hrdí. Já tady nechci chválit sociální demokraty vůbec ne, ale oni odvedli skutečně velice dobrou práci, bylo to podvední Lindy McEwen. A já nechci, aby někdo něco vyčítal, či to kritizoval. To je první věc. Druhá věc. Uh, Domnívám se, že byste měli vzít na vědomí, že s tím přicházíte příliš pozdě. Pokud vám tento typ vysledovatelnosti nevyhovuje, no tak by bývala vaše politická rodina měla mnohem dříve zasahovat do jednání během trialogu či někdy jindy. No, ona, ona to neučinila, tam jejich slo, hlas slyšet nebyl. U no nás máme takové přísloví, který říká, je to kolem Vánoc, že pokud e, již hoří pátá svíce, tak si zacpal Vánoce. A to mě připomíná toto, přesně toto přísloví. Pomocí té námitky něčeho nedosáhnete, vůbec ničeho. Pokud něčeho dosáhne, dosáhnout chcete, tak prosím, spolupracujte s námi, ale jinou cestou. v čem je ten největší spor? To je ten spor o pojem nezávislý. Kdo je skutečně nezávislý? Jsem já nezávislý? Jsem zemědělec? Nevím. V mnoha otázkách asi nezávislý nejsem. Definice nezávislosti je velice obtížná, ale my máme pocit, že komise to dostatečně ošetřila a i také úřední z komise, který nás bohužel mě opustil, nám to myslím velmi dobře vysvětlil a já se budu snažit veškerými prostředky, které mám k dispozici jako parlament, budu se snažit zajistit to, aby vaše námitka nedostala většinu. Nechtěl jsem se vás osobně dotknout, pokud ano, oblouvám se. O to mi nešlo. Ale vaše snaha, a s ním přicházíte již po druhé, to není poprvé, nechtě to být a nalezněte si nějaké téma, kde máte šanci být úspěšnější. Děkuji. Děkujeme vám. Pan Parnieu. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Nejdříve několik slov eh, eh, chci říci, že to je téma, které zde na výboru známe velmi dobře. Pan Florenc o tom již hovořil, tady jsme na tom odvedli obrovskou práci, bylo to pod vedením Linda Matt Evan v roce 2014 a nakonec jsme přijali tu směrnici o tabáku, byl to velká Eh, titánská snaha, velký politický boj a již od roku 2014 já jsem eh, právě byl součástí pracovní skupiny, která se právě eh, věnovala boji proti vměšování tabákového průmyslu. Myslím, že jsme velice citliví vůči tomuto tématu, vůči tomuto boji. A máme tady i jiné bitvy, které jsme vyhráli, například eh, ta, která se týkala financování ze strany Evropské unie, eh, financování výrobců cigaret. Nám se to podařilo přerušit. Myslím si, že to bylo v červenci minulého roku. Máme tam eh, tu smlouvu. Proč se tomu takto vědomí? Protože jsme věděli, že vněšování tabákového průmyslu do procesu politického rozhodování bylo skutečně velké. A ono nás to posouvalo tak nějak zpět dozadu, zejména Philip Morris a další, ale další značky. Takže my tady bojujeme, bojujeme dál a máme nyní vysledovatelnost. A musím říct, že to, co jsme nastavili v rámci směrnice z roku 2014, to je nezávislá vysledovatelnost, ta bude implementována v členských státech, samotnými členskými státy a bude to od 20. května 2019. Takže tu politickou debatu jsme vyhráli. Vyhráli jsme to. A máme tady monopol, který je problematický, to je Philip Morris. Philip Morris i nadále se snaží zachovat ten monopol, monopol na vysledovatelnost, to je pravda, ale my proti tomu bojujeme. My nechceme, aby tady jeden monopol nahradil jiný monopol, to je pravda. A existují firmy v Evropě, které se snaží eh, nahradit ten původní monopol, aby měly vysledovatelnost, která nebude ani transparentní, ani nezávislá, a proto my musíme zajistit, aby ten eh, eh, delegovaný akt skutečně zajistil, abychom měli co možná největší transparentnost, neboť pokud tento delegovaný akt eh, bude v duchu té bitvy, kterou jsme vyhráli v roce 2014. Budeme mít dobrý systém, který bude nezávislý a proto pan Florence o tom hovořil, se domnívám, že pro nás je to prioritní záležitost, prioritní boj. Máme tady protokol VHO, který eh, Evropská unie ratifikovala v roce 2016. V tom usnes, máme to v tom usnesení. Ovšem vstoupí to v platnost až v roce 2020. Je tady důležité, chránit doporučení VHO, to je chválihodné. Ale nesmíme zapomínat naše podniky, které nám vyvíjí svou vlastní technologii právě na základě technických specifikací VHO. Bude to tedy v roce 2020. My na úrovni EU to budeme mít v roce 2019. I to je další boj, který jsme vyhráli. A na závěr Eh, bych rád řekl, že se musíme ze všech sil snažit proto, abychom byli vdělí a proto, aby ten systém byl skutečně nezávislý, důvěryhodný, abychom ho to v tomto duchu mohli vyvíjet. A věřím, že Yunus Omarží, já si velmi vážím jeho práce jako poslance, eh, objeví tu problematiku, celou tu její komplexnost pochopí, jak komplexní to je. Já ho zvu, aby se účastnil práce naší první skupiny. Bude to takový další bojovník, který nám pomůže vyhrávat ty bitvy, ty bitvy, které jsme již částečně vyhráli v minulých letech. Děkuji vám. Jako další paní Jattenmaky. Eh, jménem paní Rýs. Eh, děkuji. Frederik Ries je naše stínová zpravodajka, ale požádala mě, abych si vzala slovo místo ní, protože nemohla dnes odpoledne přijet. Chce zdůraznit tyto body. Argumenty pana kolegy jsou stejné jako argumenty z loňského listopadu frakce EFD. A tehdy to výbor Envy zamítl velkou většinou, včetně eh, kolegů z ALDE. Paní Rýs by eh, všem také ráda připomněla, že navrhovaný systém track and trace představuje totální změnu Eh, způsob, jakým průmysl eh, produkuje cigarety a pěstuje tabák, eh, se dostane pod skutečný dohled v praxi a to je něco nového. Budou nezávislou třetí stranou generovány identifikátory jednotek, přičemž to budou jmenovat členské státy a tabákový průmysl nebude do toho systému dohledávání moci zasahovat. Paní Rýs si rovněž myslí, že ten nový dohledávací systém není dokonalý, je zde rozhodně prostor pro zlepšení protože výrobci tabákových produktů stále budou hrát určitou roli při výběru eh, společností, kde budou uložena data. Ale i když bychom žádali přísnější kritéria, paní Rýs je přesvědčena, že nemáme žádnou záruku toho, že by ten systém byl skutečně nezávislý na velkém tabákovém průmyslu. V neposlední řadě paní Rees chce zdůraznit, že pokud um, tato námitka projde, tak celý ten systém dohledatelnosti a monitorování nebude implementován tak, jak se plánovalo, tedy v květnu 2019. A to by jednoznačně bylo vnímáno jako velké vítězství pro tabákový průmysl. to rozhodně není sdělení, které výbor Envy chce prosazovat. A proto Frederick Ries doporučuje, že frakce ALDE bude zítra dopoledne hlasovat proti této námice a budeme i nadále věřit DG Sante v tomto boji proti tabákovým produktům. Děkuji. Děkuji paní Gerling. Děkuji paní předsedkyně. Budu stručná. Z hlediska ECR eh, se obáváme, že eh, toto je téma, kdy ta přijímaná námitka způsobuje daleko větší problémy, než to, co má řešit, eh, byť to myslela dobře. Možná výjimečně máme případy legislativy, která se dohodla v kodecizi a musí se přeskoumat ještě než přijde, ještě než vstoupí v platnost, ale to jsou skutečně výjimky a toto ten případ není. Je to tak, souhlasím s paní eh, Rees, že pokud eh, tento systém nesprovozníme, necháme celou tuto oblast otevřenou vůči zneužívání. Eh, globální systém pod vedením VHO nebude zprovozněn víc, dříve než v roce 2022. Nechápu, proč bychom náš vlastní systém měli zdržovat, byť není dokonalý. Máme přece nástroje, jak ho opravit, až už bude fungovat a nemyslím si, že zde zazněly jakékoliv argumenty, proč bychom měli jednat jinak, takže já budu hlasovat proti. Děkuji. Eh, chce si někdo další vzít slovo? Pokud ne, tak dostane slovo komise pan Sešel, zástupce generálního ředitele DG Sante. Prosím. Thank you, Madam Chair. Um, I would like... Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat výboru Envy za to, že pozval komisi, aby odpověděl na návrh usnesení o nařízení v přenesené pravomoci o klíčových aspektech uchovávání dat v rámci systému vysledovatelnosti tabákových produktů. Toto nařízení v přenesené pravomoci bylo komisí přijato 15. prosince 2017 a téhož dne bylo přijato prováděcí nařízení o zřízení a provozu systému sledování sledovatelnosti a také e, prováděcí nařízení o bezpečnostních prvcích e, tabákového e, systému. Jde o celoevropský systém vysledovatelnosti a bezpečnosti tabákových výrobků podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových výrobcích. Nejprve bych chtěl potvrdit, že jsme vzali na vědomí návrh usnesení, o kterém dnes diskutujeme, a Chtěl bych eh, vám sdělit, proč se domníváme, že vaše obavy vyjádřené v tomto usnesení jsou neopodstatněné. Eh, je to procedurální záležitost, nicméně je důležité ji zdůraznit. Domníváme se, že většina obav v tomto usnesení se týkají aspektů systému vysledovatelnosti, které jsou upraveny v prováděcím nařízení o zřízení a provozu systému sledovatelnosti a nikoli v nařízení v přeneseném pravomoci, které momentálně eh, podléhá přeskumu. V tomto kontextu kontextu bych chtěl říci, že 29. listopadu 2017 výbor Envy odmítl e, návrh usnesení, který by byl námitkou proti tomuto nařízení. Diskuze o tomto aktu tedy už proběhla a výbor Envy vyslovil názor, že by se vstupu v platnosti nemělo bránit, že by neměl být blokován. Nicméně vzhledem k důležitosti několika problémů, které se objevily v tomto návrhu usnesení, bych rád stručně odpověděl. A má odpověď se bude točit zejména e, kolem veliké, velice důležité otázky nezávislosti systému sledování. Mohu vás ujistit, že byly zahrnuty četné pojistky, aby systém vysledovatelnosti zůstal plně pod kontrolou národních orgánů a komise. Detaily těchto garancí a záruk jsou v technickém dokumentu, který připravili technické služby komise a který byl zaslán eh, výboru Envy. Chtěl bych tady zdůraznit několik nejdůležitějších bodů. Za prvé, e, sada striktních kritérií hodnocení zajistí, aby všechny třetí strany, které se budou zapojovat do tohoto systému i jejich subdodavatelé, byli nezávislí na tabákovém průmyslu. Tato detailní kritéria se týkají e, právní nezávislosti, finanční nezávislosti a absence střetu zájmu. Za druhé bych vás chtěl upozornit na celkový design systému, který eh, dává eh, orgánům kontrolu nad tímto systémem. Eh, tady hovořím zejména o přiřazování klíčového úkolu, kterým je generování jednoznačných identifikátorů v členských státech, které budou dostávat třetí strany, které budou plně splňovat kritéria nezávislosti Chtěl bych potvrdit, že tento úkol je zcela jasně nejzásadnější v celé kontrole systému. To vyvstalo po detailním hodnocení, které provedla komise během přípravy obou aktů. Tyto přípravy se stávaly z technických i právnických diskuzí s nezávislými experty a specialisty z členských států i e, z externích rešerší. Bylo zjištěno, že přiřazování určitých technických podúkolů jiným subjektům, e, například jako je úkol e, identifikace jednotlivých identifikátorů na balíčcích by neohrozily nezávislost celkového systému, pokud budou fungovat další kontrolní prostředky, zejména potom strukturování dat, ke kterým bude možné eh, přes vyčleněné rozhraní přistupovat. E, dále pevně věřím, že evropský systém vysledovatelnosti bude zcela nezávislý na tabákovém průmyslu a bude pod kontrolou příslušných orgánů a proto budou zcela splňovat článek 8 protokolu FCTC. Pokud jde o nařízení v přenesené pravomoci, o klíčových eh, prvcích smluv o uchovávání dat, o, který, o kterém je dnes řeč, chtěl bych říci, že požadavek na výrobce a dovozce uzavírat smlouvy o uchovávání eh, osobních údajů s nezávislými třetími stranami za účelem eh, hostingu, to je upraveno samotnou směrnicí o tabákových produktech, konkrétně v bodu 8 článku 15. Eh, nařízení v přenesené pravomoci pouze eh, opakuje tento požadavek a specifikuje konkrétní podobu smluv. Eh, měli bychom mít na paměti, že tyto smluvní vztahy budou klíčovým prostředkem k předávání nákladů na systémy uchovávání dat na tabákový průmysl, což jasně stanovuje článek 8 protokolu FCTC. Závěrem bych chtěl říct, že komise je toho názoru, že nařízení v přenesené pravomoci, o kterém je řeč, je v souladu jak s pravomocemi, které komise má na základě základního aktu TPD, a také naprosto splňuje evropskou i mezinárodní legislativu, zejména směrnici o tabákových produktech a protokol FCTC pozměnění nařízení v přenesené pravomoci ve smyslu návrhu z tohoto usnesení by si žádalo nejen měnění již přijatého implementačního nařízení, ale v podstatě by se znovu otevřela celá směrnice o tabákových výrobcích, což by mělo nevyhnutelný následek a sice značné spoždění implementace celého systému. A také by to umožnilo tabákovému průmyslu eh, dále eh, fungovat bez regulace a to v celé dohledné budoucnosti. A tomuto výsledku by se komise velice ráda vyhnula. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Pan Omarží chce ještě něco říci? Chcete něco dodat, pane Omarží? Na jednu minutu, prosím. Merci. Děkuji. Mám tady jednu minutu a během této jedné minuty bych rád řekl, že my jsme Evropský parlament. Jsme výborem pro životní prostředí a máme práva parlamentní práva. Parlament má právo předkládat námitky. A pokud předkládáme námitky, tak tím vlastně posilujeme kontrolní roli Evropského parlamentu v rámci jeho role kontroly Evropské komise. Takže my chceme tohoto práva použít. Myslím, že to je vcela přirozené, normální. Takže já tady dělám něco, co je zcela běžné ale bohužel jsem tady sám proti všem. A čas ukáže, kdo tedy z vás či z nás má dnes pravdu. Věřím ovšem, že mnozí z vás zapomněli na veškeré ty skandály, které byly spojené s tou dohodou s tabákovým průmyslem. Mnozí z vás také zapomněli na ten tlak, eh, který byl vytvářen proto by bylo důležité, kdybych vám měl věřit, tak by to muselo být tak, že by býval nebyl ten tlak, že by bývaly nebyly komisí manipulovány asociace. V takovém případě by tomu muselo být tak, že by býval nebyl vytvářen nátlak na evropské poslance, ale víte, že tomu tak nebylo. Já musím konstatovat, že nikdo vlastně tady nepřišel s nějakými jasnými argumenty, které by hovořily proci. Všichni tady v prsně říkali, že je třeba, aby to bylo vylepšeno. A věřte mi, že já jsem byl neustále v kontaktu s VHO a každý jistě mi e, dá za pravdu, že článek 8 není respektován a proto je třeba to vylepšit. A z tohoto důvodu já vás prosím, abyste mou nábytku podpořili. Děkuji. Děkuji, každý se tedy vyjádřil. A hlasovat budeme zítra, takže uvidíme, jak to dopadne. E, na plénum se to má dostat v březnu. Další bod na pořadu jednání je stav vztahu EU-Čína, přičemž jde o návrh stanoviska. Navrhovatel je pan Eck. který dostává slovo. Ja, danke, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, nejdříve bych dnes rád jasně řekl, že tento výbor pomocí svého stanoviska poskytne důležitý příspěvek ke zprávě a faktu. Myslím si, že navzory opodstatněné kritice a veškerým těm námitkám, které se týkají lidských a občanských práv v Číně, Evropa musí mít zájem na tom, abychom ruku v ruce spolupracovali s Čínskou lidovou eh, republikou, abychom Čínu chápali jako spojence v oblasti politiky klimatu a životního prostředí. Čína i Evropa mají i nadále vitální zájem na podpoře obnovitelných a čistých energií a na dekarbonizaci. Společně s Čínou, jakožto s největším celosvětovým producentem potravin, nese Evropská unie odpovědnost za boj proti extrémně rychle narůstající antimikrobiální rezistenci a musíme se proto společně snažit zlepšovat potravinovou bezpečnost. Nyní, když se EU už nemůže spolehnout na USA, co se týče efektivní politiky ochrany klimatu, a nevím, jestli jsme to kdy mohli, to nechci nechat otevřené. Nyní tedy v této aktuální situaci se zdá, že Čína je vhodným kandidátem na to, abychom společně tedy Čína a EU, převzali vedoucí úlohu v této věci. Bez podpory druhé největší celosvětové ekonomiky může Evropa udělat jenom málo ke zmírňování změny klimatu a ke zmírňování toho ničení životního prostředí, které se s ním pojí, tedy sucho a další katastrofy, které jsou zapříčiněny klimatickými změnami. Měli bychom tedy velice úzce spolupracovat s Čímnou, abychom mohli bojovat efektivně proti problémům, které jsem zmiňoval. Čín a EU jsou na dobré cestě. Podívejme se na velké investice Číny v oblasti elektromobility a také do solární ekonomiky a ekonomiky větrné. Evropa Čína také zainvestovala více než 35 miliard do Evropské unie. Měli bychom vylepšit naši spolupráci s Čínou v oblasti vědy a výzkumu. To by byl dobrý základ pro naši další úspěšnou spolupráci. Čína e, musí vytvořit nástroje, které zmenší znečištění vzduchu a sníží závislost obou našich regionů na fosilních palivech. Kvalitní ekonomický růst Číně a v EU by mohl být takto dodatečně nastimulován a vytvořili bychom miliony pracovních míst. Věřím, že eh, budeme mít dobrý konsensus na tomto stanovisku a tím vyšleme také jasný signál směrem členským státům. Děkuji vám a nyní má slovo pan Faria. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, eh, dobré odpoledne. Nejdříve bych chtěl eh, poděko- pozdravit kolegu K, a poděkovat mu. Je to tedy zpravodaj na eh, stanoviska o vztazích mezi EU a Čínou v oblastích eh, životního prostředí. Já bych eh, rád říci k tomu, co řekl pan Ek. Na severu Norska tento týden, tam jsme byli na návštěvě, bylo to na hranici s Ruskem a naši kolegové z Norska mnoho hovořili hodně o investicích, o in, otevřených dveřích s Ruskem a tak dále. No ano, mají tam problémy v Rusku s lidskými právy, ale i tak říkali, ano, my spolupracujeme, chceme spolupracovat s nimi, potřebujeme a tak dále. A já si myslím, že to není vhodné, že pokud se vzdáme našich hodnot, našich základních hodnot, těch tzv. core values Evropy, svoboda, demokracie, ochrana lidských práv, tak v tomto případě už nebudeme unii hodnot jako Evropská unie. A proto si myslím, že nesouhlasím s tím, co jste říkal. Pro nás je důležité, abychom se zaměřili na vztah s Čínou, na tyto otázky, to jistě ano, tady nám jde zejména o životní prostředí, ale zároveň nesmíme zapomínat na lidská práva, která jsou úzce propojena s environmentálními otázkami, jak přímo, tak nepřímo eh, momentálně eh, tady máme to velké téma těch takzvaných klimatických uprchlíků, Eh, to také souvisí s určitými situacemi, které jsou v Číně, ale i ochrana samotných lidských práv je důležitá, dále ochrana politických svobod přímo v Číně. I toto musíme zohlednit. Co se týče vašeho textu, pane Eku, tady musím říct, že skutečně pokrýváte celou řadu těch nejdůležitějších témat, právě co se týče otázek životního prostředí. Ovšem, myslím si, že ten text by mohl být vylepšen také tak, že se dotkneme problematiky lidských práv. A proto eh, předložím několik eh, pozměňovacích návrhů k vašemu textu, neboť se domnívám, že nemůžeme nechávat stranou neustálé porušování lidských práv v Číme, ať již přijme, co se týče eh, životního prostředí, tak také nepřímo, a to se týče ochrany demokracie a politických a lidských práv v Číně. Několikrát jsem o tom hovořil na plénu, o té čínské problematice, hovořil jsem o problému našich občanů, které byly, kteří byli pronásledováni, protože mají prostě jiné názory než čínský režim. A já bych to eh, asi takto ukončil své vystoupení, pouze eh, Upozorňuji paní předsedkyně a kolegu Eka, že předložím pozměňovací návrhy. Samozřejmě jsme všichni na stejné lodi, tak toto vnímám. Měli bychom spolupracovat, abychom měli nakonec co možná nejlepší dokument a abychom takto přispěli naším stanoviskem a pomohli eh, a obohatili zprávu výboru AFET. Děkuji. Děkuji a nyní pan Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Je správné a dobré, že náš výbor e, připravuje stanovisko ke zprávě výboru AFET o vztazích mezi Evropskou unii a Čínou, Nebo v oblasti životního prostředí je mnoho témat, kde Evropská unie Čína skutečně může spolupracovat. Chtěl bych poděkovat panu Ekovi za jeho návrh textu. Pokrývá mm, důležitá témata taková klíčová témata spolupráce mezi EU a Čínou. Pan Faria, eh, rád bych mu řekl, pane Fario, Čína je velká země. Jsou to v podstatě, je to mnoho zemí, v rámci jedné země má to, Čína má dobré stránky, které máme rádi a ty méně dobré, které rádi nemáme. Jistě to bude také zmíněno v té hlavní zprávě výboru AFET. Já nevím, zda my zde ve výboru na životní prostředí bychom měli pokrývat záležitosti, které pravděpodobně si jako téma zvolí jiné výbory. Ovšem samozřejmě dobré životní prostředí je také lidským právem. Mám tím na mysli čistou vodu, čistý vzduch a bezpečné potraviny. To samozřejmě je součástí lidských práv a tady můžeme eh, být potěšeni skutečností, že komunistické vedení to pochopilo. Neboť eh, ta poslední pětiletka a i to, co, co zaznělo na eh, stranickém sjezdu, jde směrem ekocivilizace. Tady si myslím, že jednají správně. Čína je velká a velmi významná země a věci, které se dějí v Číně, mají přirozeně i vliv na jiné části světa a také na nás. A zejména v oblasti ochrany klimatu a efektivity zdrojů se nás to potom týká přímo, neboť víme, že to jsou všechno omezené, velmi omezené globální zdroje a veškeré zhoršení chování Číny znamená vlastně zhoršení celkové situace pro lidstvo jako takové. To tež bychom mohli samozřejmě říci i o Indii a dalších velkých zemích, ale to není momentálně naším tématem. Klimatická politika je jakýmsi jádrem naší snahy svět a jeho ekosystémy zachránit. Číňané eh, v této věci, myslím, z vlastního zájmu tady změnili svůj postoj, opustili svou defenzivní roli a nyní provozují politiku, která je ofenzivnější. To je pro nás jistě potěšující, neboť to extrémní znečištění vzduchu v čínských velkoměstech, které Nakonec přemělo komunistické vedení provádění radikálních eh, opatření. Tady je, ale ta radikální opatření nyní nakonec eh, prospívají ochraně klimatu a měli bychom je přivítat. Co se týče konferencí COP, z těch klimatických konferencí, tady bychom měli, myslím, s Čínou hovořit poněkud jasněji. Na COP23 v Bonu se projevilo, že Čína stále ještě dělí svět na dvě části, na průmyslové země, kteří musí dělat vše, a na rozvojové země, které musí dělat mnohem méně. Čína sama sebe stále ještě spíše chápe jako rozvojovou zemi a ne jako zemi průmyslovou. Myslím si, že toto třeba, eh, toto paradigma musíme na COP24 v Polsku překonat. Čína musí přijít se svým příspěvkem, čím dříve, tím lépe. Mám tím na mysli i finanční příspěvek. Čína již není chudá země, je to bohatá země, ale dosud se vůbec nepodílela na tom zeleném klimatickém fondu. Vytvářela si tam jakési paralelní vlastní struktury, to se mi nelíbí. Měla by se zapojit do multilaterálních fondů, které jsme vytvořili. Evropská unie pomáhala vzniku systému s emise, obchodování s emisemi v Číně, třeba aby byl rozvíjen dále, aby pokrýval i další průmyslová odvětví. Možná se nám e, to podaří prosazovat e, tak, abychom jednoho dne měli technologie, které budou více ekologické. Ještě bych zmínil oběhovou ekonomiku. Efektivita zdrojů to je velké téma, zejména v případě země, která má 1,5 miliard obyvatel. Tady se otevírá obrovské pole možností. Čína nyní uzavřela dveře exportům odpadu z EU do Číny. Chápu to, oni mají dost vlastního odpadu. E, já chápu, proč e, náš odpad již nechtějí. A pro nás to vytváří tlak na to, abychom recyklovali náš vlastní odpad. A ještě energetika a doprava, o tom se již hovořilo, elektromobilita. Já si myslím, že tam je trochu protekcionismu, že chtějí, aby baterie byly pouze čínského původu, žádné jiné akceptovat nechtějí, ale proč ne? Předložím, pane Eku, několik pozměňovacích návrhů, abych tak ještě trochu vylepšil. Děkuji mnohokrát. No. Děkuji, pane Lajnené, paní Gardling. Děkuji, já bych chtěla poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a zůstanu u těch bodů, které se týkají životního prostředí. Tím neříkám, že lidská práva nejsou důležitá, ale e, teď nám tady jde o aspekty životního prostředí e, zjevně. A když se podíváme na strategickou agendu, tak oblasti spolupráce jsou mír, prosperita a udržitelný rozvoj a kontakty na úrovni e, lidí. A já bych byla ráda, eh, kdybychom vytvořili nějakou vizi budoucích vztahů EU eh, e a Číny, která by se mnohem více zakládala na spolupráci. Eh, mně se líbí tón té zprávy. Myslím si, že je příznivý, přátelský, nic nepožaduje, hovoří o spolupráci a to je, myslím si, přesně správná cesta. Podle mého názoru bychom měli razit pohled, že mnohem více získáme v oblasti životního prostředí, když budeme spolupracovat, než když budeme Čínu e, pranířovat za to, že neodvádí práci tak, jak by se nám líbilo. E, tím neříkám, že nemám určité e, konkrétní problémy a obavy. Například teď je velice aktuální téma letectví, kde vlastně Čína se trošku odklonuje a chce eh, podhodnocovat eh, určitá eh, opatření, ale myslím si, že velice dobře můžeme spolupracovat i v této oblasti. A pokud to vezmeme šířeji, tak v oblasti obchodu s emisemi mnohem více získáme, pokud budeme spolupracovat s Čínou. Čína e, přijde se systémem, který bude doplňkem systému našeho a můžeme se posunout k systému globálnímu. To bude mnohem lepší, než když budeme Číně nadávat za to, že se nechová tak, jak bychom chtěli. Zkrátka ze spolupráce poplyne mnoho výhod. A jsem velice ráda, že zpravodaj se zmínil o těch hlavních oblastech. Já ještě přidám několik pozměňovacích návrhů, zejména pokud jde o e, systémy regulace, protože já tady vidím obrovskou příležitost pro čínsko-evropské vztahy, pokud jde o e, regulatorní konvergenci. Jak víme z posledních několika let, Čína má v podstatě dvě možnosti, nebo tři možnosti, pokud jde o regulaci. Může vytvořit svoje vlastní standardy, může se řídit americkým modelem, nebo se může řídit evropským modelem. Což není to tež, protože ty modely jsou nastavené jinak. A je v našem zájmu, aby si vybrali evropský model. A tato zpráva je příležitostí eh, k tomu, abychom hovořili o výhodách tohoto evropského modelu a o tom, jak můžeme dále rozvíjet konvergenci. No, pokud budeme vytvářet nová pravidla a regulaci pro eh, témata, jako jsou eh, umělé hmoty například, tak to bude potom čínským opat- s čínskými opatřeními zcela v souladu, eh, bude to zaměnitelné a kompatibilní. Eh, a myslím si, že pokud jde o nedávné čínské rozhodnutí o plastech, tak to v podstatě udalo tón globálním rozhodnutím a my bychom měli být součástí stejného systému. Pak je tu eh, řada dalších otázek. Životní podmínky zvířat například. Existuje mnohé velice zajímavá zpráva, eh, která se teď objevila v britských médiích, eh, zemědělských médiích, která hovoří o tom, že export eh, semene a vajíček pro eh, oplodňování dobytka eh, z Číny svědčí o tom, že můžeme dosáhnout konvergence i v oblasti legislativy životních podmínek zvířat. Takže, jak jsem říkala, líbí se mi tón té zprávy, ještě tam je co dodat, ale určitě je to cesta správným směrem. Děkuji paní Jetenmeky. Děkuji paní předsedkyně, já také děkuji panu Ekovi za skvělou práci. A navzdory tomu jednostránkovému omezení jste zahrnul většinu klíčových témat z oblasti životního prostředí, kterými bychom se měli zabývat ve vztazích mezi EU a Čínou. Jsem ráda, že jsou tu body, které zdůrazňují eh, veřejné zdraví, Eh, zejména v souvislosti s antimikrobiální rezistencí. Dále Čína a Evropská unie jsou společně zodpovědné za značné množství světových emisí skleníkových plynů. A posílená spolupráce a výměna expertních znalostí o snižování emisí, eh, to je nesmírně důležité a já to ještě dále rozvedu v pozměňovacích návrzích. Domnívám se, že stanovisko by mělo konstatovat, že Čína odvedla skvělou práci v mnoha ohledech a mělo by také povzbuzovat Čínu, aby nestrácela ambice. Chtěla bych zdůraznit určité konkrétní sektory spolupráce. V tuto chvíli probíhají vyjednávání o dohodě, o investiční dohodě mezi Evropskou unii a Čínou. A já plánuji podat pozměňovací návrhy, které budou požadovat silné formulace ohledně udržitelných investic. Teď eh, eh, nová investiční banka ASEANu eh, AIIP a já bych chtěla vyzvat členské státy, které se účastní AIIB, aby využili svého vlivu ke zvýšení environmentálních standardů a udržitelnosti v investičních iniciativách. Rozvoj infrastruktury v Asii si bude žádat biliony dolarů v investicích v následujících letech, což je obrovská příležitost, ale zároveň obrovské riziko podle toho, jaká, jaký postup bude zvolen. Chtěla bych eh, také projevit uznání dlouholeté eh, bilaterální iniciativě EU eh, e a Číny, která bojuje proti ilegálnímu kácení. Potřebujeme silnější standardy pro dříví a musíme bojovat proti ilegálnímu kácení na celém světě. A tady EU a Čína mohou být silnými spojenci. Děkuji vám. Děkuji. Ještě nějaký další kolega si chce vzít slovo? Jestliže ne, pak se ptám, jestli někdo z komise se chce vyjádřit. Prosím. Dobré ráno. Já nejsem z komise, ale z Evropské služby pro vnější činnost, ale tento bod se týká obecně evropsko-čínských vztahů, tak jsem si vzala slovo. Nicméně je tu kolega z komise, který mě podporuje a který je ochoten odpovědět na konkrétní otázky, pakliže zazní. A obecně bych eh, chtěla poděkovat za tuto příležitost účastnit se vaší debaty a poskytnout zpětnou vazbu na toto stanovisko z naší strany. Jak už tu eh, zmínili předchozí řečníci, evropsko-čínské vztahy jsou poměrně různorodé a široké. Na mnoha aspektech se shodneme, na mnoha aspektech se neschodneme. Nicméně celkově spolupráce v oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, to je ta část našeho partnerství, kde máme do značné míry um, sladěné postupy. Ten návrh stanoviska se dotýká několika velice důležitých bodů kterými se zabýváme v naší každodenní spolupráci s Čínou. Tím mám na mysli mm, spolupráci v oblasti cílů udržitelného rozvoje, mm, nízkouhlíkovém vývoji, dále dovoz a vývoz odpadů. Stanovisko také odkazuje na e, vývoj v Číně jako takové, a zejména na čínské reformy za účelem splnění cílu ekologické civilizace. Celkově tedy vidíme tento návrh stanoviska pozitivně, ale z našeho pohledu je zejména důležité, aby ta definitivní, ta, ta, ta finální zpráva správně reflektovala složitost našich vztahů s Čínou. A v tomto smyslu jsme připraveni a ochotní dále přispět k práci na tomto stanovisku i na celé zprávě. Děkuji. Děkuji moc krát, pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych na závěr podotkl, že jsem stanovisko napsal při zohlednění aspektů, které se týkají našeho výboru ENVY, bezpečnost potravin, životní prostředí a veřejné zdraví. Nezohledňoval jsem aspekt lidských práv, nesoustředil jsem se na něm nebo lidská práva, tím se zabývají jiné výbory a mohou to udělat mnohem lépe než my. Což neznamená, že bychom my na výboru Envy chtěli odkládat lidská práva ad acta, ale jsem toho názoru, že výbor pro životní prostředí by se měl zabývat otázkami životního prostředí. A také jsem svůj text nesl ve velice přátelském duchu. Sám jsem žil šest let v Ázii a znám Eh, Azijce, eh, má, je s nimi, eh, můžeme s nimi lépe spolupracovat, když zvolíme ten přátelský postoj. Tak je to vždy v Ázii. V případě Číny není vhodné, abychom přišli s nějakým razantním postojem a snažili se něco prosazovat, protože to není způsob, jak je možné v Číňaní jednat. Není to úspěšné. Proto jsem se snažil o ten přátelský duch, snažil jsem se navrhnout něco, co bude správným směrem a již teď se těším na vaše pozměňovací návrhy, abychom nakonec mohli předložit dobrý text. Děkuji. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 6. března v 11 hodin. Hlasovat v Envy budeme 25. nebo 26. dubna. A v AFETu se bude hlasovat asi 20. června. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A rovnou přivítám pana Alexi, Alexise Gosdila, ředitele Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost z Lisabonu. Je to poprvé, kdy náš výbor vyslechne názor tohoto centra. Obvykle se vaší práci zabývá výbor LIBE, ale já si myslím, že je relevantní Vzhledem k urgentnosti záležitostí eh, v oblasti zdravotnictví pro náš výbor, abychom vás vyslechli i my. Vaše agentura aktivně monitoruje nové psychoaktivní látky, mimo jiné prostřednictvím systému včasného varování. A já připomínám, že výbor Envy eh, poskytl několik stanovisek k legislativě o nových psychoaktivních látkách a jejich možném negativním dopadu na veřejné zdraví. Vaše centrum rovněž podporuje práci komise a práci ECDC ohledně viru hepatitidy typu C. Velice se těšíme na vaši prezentaci, pane Gosdiele, po které samozřejmě přijde výměna názorů. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, přeji hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně výboru je mi velkou ctí, eh, že jste mne pozvali, abych vás mohl informovat o nejnovějších výzvách v oblasti drog pro veřejné zdraví v Evropě. Zejména proto, že tento měsíc je měsícem, kdy si připomínáme 25. výročí toho, kdy parlament na základě, nebo respektive kdy se na základě pozitivního stanoviska parlamentu rozhodlo o legislativě, která byla zakládací pro MCDDA. Je to poprvé za 25 let, kdy ředitel této agentury má eh, to privilegium vám představit tyto výzvy, takže eh, nebudu se snažit vás přesvědčit o užitečnosti naší agentury, spíše vám řeknu, jaké že to jsou ty relativní eh, relevantní výzvy pro práci vašeho výboru. V zásadě tedy, co jsou hlavní výzvy? Co jsou hlavní výzvy Eh, z hlediska perspektivy veřejného zdraví pro Evropskou unii, pokud se týká drog. Já vám eh, poněkud detailně představím nejprve zvýšenou dostupnost eh, puritu a tržní inovaci v oblasti drog, zejména nelegálních drog, což je přeshraniční hrozba pro celou EU. Dále Druhá výzva je rostoucí role internetu a darknetu nejen eh, co se týká rozšiřování a prodeje drog, ale také stále více co se týká nových inovativních intervencí v oblasti prevence nebo eh, léčení užívání drog. Pak, jak zmínila eh, předsedkyně, je zde rostoucí problém nových psychoaktivních látek, a myslím si, že je na místě vás informovat nebo vám připomenout, že do doby před rokem jsme měli dvě nové psychoaktivní látky zjištěné na trhu v Evropě týdně. My v Lisabonu prostřednictvím systému včasného varování monitorujeme více než 620 látek a eh, jak uvidíte, existuje specifická skupina velice nebezpečných, toxických eh, látek, která se stále častěji objevuje na evropském trhu. Pak a ty látky eh, platí, eh, pa, pa, patří do rodiny syntetických opioidů, fentan, eh, fentanylů a jiných skupin látek, které již teď v některých členských státech EU způsobují významné nebo relevantně významné navýšení počtu úmrtí v důsledku užívání drog. Pak středně až dlouhodobá výzva pro EU jsou změny v mezinárodní politice pro kanabis, Jeden z hlavních eh, problémů pro nás je tedy hepatitida C, která se týká uživatelů drog a uživatelů drog vstřikovaných nitrožilně. Eh, a je zde velký problém u osob kontaminovaných tímto virem, kteří by vlastně nově mohli užívat léčbu, která je může definitivně vyléčit. A proto velice úzce spolupracujeme s ECDC, ale také s DG Santé, ačkoliv kde eh, eh, toto ředitelství není mezinárodní organizace, která by toto téma řešila. Nám jde spíše o to, abychom cílili na skupinu, která je skutečně v jádru práce naší agentury. Když říkám, že drogy jsou stále dostupnější na evropském trhu, eh, řekl bych, že by stálo za to vám představit nové odhady, které jsme vydali společně s Europolem před dvěma lety. Eh, je to spíše takový opatrný odhad. Předpokládáme, že je minimálně 24 miliard euro, eh, což jsou tedy příjmy z nelegálního obchodu s drogami které se pak přelévají do mnohy, mnohých dalších podob a forem organizovaného vážného zločinu. Eh, problém, kterému čelíme, je ten, že proto, jak dobře a kolik eh, je rozvinutých reakcí na drogový systém. Paradoxně, drogy v Evropě stále jsou a stále máme velké problémy, včetně problémů veřejného zdraví, které se pojí s užíváním drog, ale způsob, jakým se drogy užívají, se za posledních 25 let hodně změnil. Drogy nejsou tak viditelné. Zejména když si porovnáme třeba konec 80. let, eh, Tehdy na ulicích velkých evropských měst umírala spousta lidí na předávkování, což pak vedlo k frankfurtské delegaci, a pak to vedlo eh, k inovacím, včetně eh, léčby a redukce rizika. A tím pádem ty problémy jsou daleko méně viditelné, ale neznamená to, že neexistují. A v tomto ohledu máte eh, takový odhad, že drogy stále existují a stále potenciálně představují velký problémy pro veřejné zdraví. Na tomto snímku vidíte to číslo, tedy ten graf. Podle toho vidíte, že za poslední tři roky zaznamenáváme zvýšení eh, počtu úmrtí souvisejícím s drogami a zeleně eh, na tom grafu vidíte, že to navýšení vidíme v podstatě ve všech věkových skupinách, eh, což potvrzuje, že se nejedná o izolovaný fenomén, tedy fenomén izolovaný pro jednu věkovou skupinu. Je potřeba nějak reagovat na eh, tato umrtí, tedy například nahrazovat opioidy jinými látkami, potřeba zvýšit účinnost léčby, je potřeba eh, snížit diverzifikaci léčiv pro OST. Eh, v některých členských státech máme dokonce problémy s nelegálním užíváním těchto látek. Bohužel existují pouze určité protilátky, protijedy, Eh, které se dají použít pro zabránění úmrtí, to je třeba naloxon a související, ty se používají, ale bohužel jenom v deseti členských státech. V některých zemích eh, jsou tyto látky dostupné pro eh, složky činné v trestním řízení, například pro policisty, kteří zavírají nelegální drogové laboratoře a mohou přijít do styku s těmito látkami. A pak je sedm zemí v EU, nebo včetně Švýcarska je to osm, to je tedy ta širší Evropa, kde e, existují zavedené takzvané místnosti pro užívání drog, což je financovaný projekt, e, společně financovaný z Evropy a aktuálně se to hodnotí a připravuje se projekt e, Eh, aby se zhodnotilo, jaká jsou kritéria nejlepších postupů pro takovéto místnosti. Takže to v kostce některé reakce, které jsou k dispozici nebo které se rozvíjejí v aktuální době. Myslím si, že je rovněž na místě zdůraznit, že eh, a tím vlastně přispíváme k tomu paradoxu, který jsem zmínil, tedy že užívání drog není tak viditelné jako v minulosti. Máme 630 tisíc osob, které dostávají Eh, které jsou na léčbě nahrazování opioidů. Když to porovnáte s 90. lety, tehdy to možná nebylo víc než 20 tisíc osob, které dostávaly takovouto, takovouto léčbu. A pak tady máme tedy eh, to porovnání 630 tisíc a 20 tisíc lidí, pak eh, existují také osoby, které eh, jsou v jiné formě léčení. HIV je dále na ústupu, alespoň co se týká souvislosti s užíváním drog nitrožilně. Dosáhli jsme za posledních deseti let nejnižších hodnot, což je mimo jiné díky našim redukčním intervencím a e, díky rozvoji e, testování e, HIV, přítomnosti HIV v krvi uživatelů drog. Nicméně je potřeba tyto metody dále rozvíjet. Prevalenci hepatitis C jsem už zmiňoval. Na tomto grafu vidíte, že existuje obrovská variance v rámci Evropy, co se týká počtu osob, eh, které užívají drogy, drogy a které zároveň eh, pozitivně testují hepatitidu C, je to mezi 16 až 84 procenty, což znamená, že zde, podobně jako v jiných oblastech, neexistuje univerzální přístup. Je potřeba eh, navázat na tyto poznatky a podle toho vyvíjet národní intervence a politiku. Toto já nebudu rozvádět, ale v úvodu jsem zmiňoval ty hlavní výzvy, které před námi stojí. Mimo jiné zde je také zvýšená dostupnost drog v Evropě, což je případ kokainu, jak do kvantity, tak eh, kvality, čistoty. A týká se to také eh, epidemiologie odpadních vod, což jasně ukazuje, že v některých městech máme velkou koncentraci těchto zbytkových látek z kokainu. A to samé platí pro extázy. Asi vás zaujme, že extáze je dostupnější a ve vyšší koncentraci než před 8 až 10 lety, což je částečně kvůli tomu, že výrobci extáze eh, objevili způsob, jak eh, získávat nové chemické prekurzory, které jim umožňují vyhnout se ehm, snahám policejních složek které často bojují proti těm původním prekurzorům. Například zcela konkrétně před 15 lety EMCDDA eh, spustila akci, protože se našla extáze na rokovém festivalu v Belgii s 65 mg EMDA. Dnes už je to až 180 mg stejné látky v těch pilulkách, takže si dovedete představit, že zdravotní riziko je zde daleko významnější než v minulosti. A potom eh, na úplný závěr mi dovolte zdůraznit eh, jednu rostoucí výzvu ve středně a dlouhodobém horizontu, a to je dlouhodobý vývoj v politice v otázce kanabis. V Americe, v obou Amerikách se dějí významné změny. V Evropě máme velice diverzní přístup k regulaci kanabisu a jejím užívání, ale je to úplně jiné než přístup v USA. Vlastně Žádná vláda aktuálně nepodporuje legislativní legalizaci kanabisu a nejnovější vývoj jasně ukazuje, že je potřeba monitorovat a hodnotit dopady na zdraví eh, této drogy. A v neposlední řadě, já vím, že to je téma, které máte na pořadu jednání dnes později, to je vývoj eh, léčiv na eh, bázi kanabis. Ehm, Hovoří se o kanabisu pro medicinální účely, ale já bych řekl, že vědecky vzato by bylo korektnější hovořit o léčivech založených na kanabisu. A zde, podobně jako u jiných témat, existuje velký rozdíl eh, mezi aktuální situací a mezi politikou v EU, ale i v USA. Tolik tedy velice zrychleně to, co jsem vám chtěl říci. Eh, evoluce nebo potenciální evoluce eh, úmrtí v důsledku užívání drog, zejména eh, v souvislosti s tou skupinou opioidů fentanylů. Eh, jenom abych vám zmínil, v roce 2016 to bylo zhruba 8 tisíc osob, které zemřely na předávkování. Eh, v USA to bylo zhruba 66 tisíc osob, které zemřely na předávkování opiáty a aktuálně nejnovější informace, které mám od kolegů z USA, eh, to je z doby zrovna před týdnem, když jsem se setkával eh, s Národním institutem pro užívání drog, eh, říkali mi něco o zhruba 170 tisících úmrtích za den v důsledku využívání opiátů. Takže v Evropě jsme na tom o mnoho, o mnoho lépe. Ehm, Nevím, jestli to znamená, že nás nečekají některé ty výzvy, kterým čelí USA, alespoň data ze systému včasného varování pro psychoaktivní látky nám ukazují, že fentanily se dostávají i do Evropy. Z, tě, z toho celku 32 fentanylů, které v Evropě eh, kontrolujeme od roku 1997, máme 25, které jsme v posledních dvou letech zjistili na trhu. Takže ta rizika existují, výzvy existují a proto je velice důležité eh, sbírat data, stavit politiku podle získaných důkazů. Je to důležitější než kdy předtím. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát za vaši prezentaci, pane řediteli. Eh, kolegové, kdo chce vystoupit? Paní Dali jako první. Thanks a lot. Um, thank you for the Moc krát děkuji, to byla zajímavá prezentace. Já bych eh, chtěla odkázat na ten první slide, který jste nám ukázal a konkrétně na jednu otázku, o které jste hovořil, a to je sílící role internetu a darknetu. Vy jste ve své prezentaci zmínil, že užívání drog je dnes méně viditelné než dříve z různých důvodů. A myslím si, že internet a darknet v tom hrají důležitou roli. Vy o tom víte více než já, eh, jak moc sehrává úlohu Darknet, pokud jde o mladé lidi a studenty v různých zemích i v našich členských státech. Tito lidé si uvědomují, že je to levné, snadno přístupné, mohou si to koupit dálkově, anonymně, takže ano, Darknet je čím dál důležitější pro ilegální obchod s drogami. A bohužel v mnoha členských státech eh, to není řešeno tak přímo, jak by patrně být mělo. Vy jste hovořil o tom, že máte s touto oblastí zkušenosti a já bych byla velice ráda, kdybyste nás informoval více. Jaké jsou trendy, které zjišťujete? Jaké trendy vás znepokojují nejvíce? A zda jste spokojen s tím, jak členské státy a celá Evropská unie eh, řeší problém eh, internetu a darknetu? A mohl byste nás eh, také informovat o tom, jaké látky se prodávají online, které nejsou nutně sami o sobě ilegální, ale které mají stejně škodlivé účinky jako drogy, které ilegální jsou. Chcete odpovědět hned, anebo až potom najednou? Tak já můžu odpovědět teď. Děkuji vám moc krát za otázky, paní Dalí. Já vám můžu říct několik konkrétních věcí hned a můžu vám další eh, data poslat. Já to nevím z hlavy. Máme dvě zprávy z posledního roku o Darknetu. Eh, máte pravdu, internet hraje velice důležitou roli, nejenom jako tržiště, kde se obchoduje s drogami, e, ale je to také místo, kde tedy probíhá obchod s, se škodlivými látkami, které jsou stále ještě legální, protože dosud nebyly zakázány. Vy jste předtím diskutovali o Číně a já bych chtěl říci, že podle informací, které máme my i Europol a potvrzuje to i DEA ve Spojených státech, všechny fentanily nebo skoro všechny pocházejí z Číny. Některé pocházejí také z Indie, ale drtivá většina fentanylu pochází z Číny. A jedním z problémů pro policejní orgány je také to, že v přístavu, jako je třeba Rotterdam, máte za den 30 tisíc kontejnerů, které přístavem projdou a kolegové z Europolu říkají, že tato hrozba se dá vážně řešit jedině tak, že se budou lépe využívat informace tajných služeb, protože čistě technicky je zkrátka nezvládnutelné eh, zkoumat všechny kontejnery jednotlivě. A to je jenom jeden evropský přístav. Takže to je jeden z problémů, který se s tím pojí. Ta první zpráva IMCDDA e o internetu a tamním obchodu s drogami, ta e, vyšla v roce 2016. A z ní je vidět, z těch analýz, které jsme provedli společně s Europolem a dalšími experty, že momentálně, on ten trh se mění velice rychle, ale e, momentálně většina obchodu s drogami na internetu se týká místních obchodů, to znamená malá množství a jsou to obchody, které využívají na internetu i geolokalizaci. Jsou to aplikace, jsou to programy, Existuje organizace prodeje, která je velice sofistikovaná, ale rozvíjí se především na místní úrovni. A řekl bych patrně ne ve všech evropských městech, dokonce ani velkoměstech. Záleží to do značné míry na tom, jak je rozvinuté využívání internetu v daném městě. Členské státy a Evropská unie proti tomuto jevu samozřejmě bojují. A já bych chtěl zdůraznit, že z našeho pohledu a paralelně se tím zabývají národní úrovně. Vytváření speciálních center na boj proti kybernetické kriminalitě v Europolu je velice důležitým krokem protože kybernetická kriminalita se samozřejmě netýká pouze drog a obchodu s nimi a bylo důležité vytvořit silný evropský orgán. A v té poslední zprávě z loňského roku říkáme společně s Europolem to, že to navýšení kapacity policejních orgánů na boj proti internetovým hrozbám a kybernetické kriminalitě, a to je jeden z našich hlavních závěrů ze zprávy o Darknetu, která byla vydána loni v listopadu, a to je zpráva, která poprvé eh, obsáhle analyzuje vývoj eh, jednoho eh, z Darknetů, který byl napaden a zabaven. Splyne z toho, že všechny členské státy musí investovat na národní úrovni nejen do veřejného zdraví, ale také do vymáhání práva, do policie, protože je opravdu potřeba posílit kapac- jejich kapacitu chránit občany. K čemuž patří boj proti obchodu s drogami. Já vám tedy ještě pošlu další informace později, jakmile se vrátím do Lisabonu. Ale na závěr bych ještě zmínil dvě drobnosti. Za prvé, internet je potenciálním nástrojem čehokoliv. Což znamená, že nám může přinášet jak to nejhorší, Eh, tak eh, i eh, pozitiva. Konec konců internet je také nástrojem cílení na mladé lidi v rámci prevenčních programů. Například Německo má velice zajímavý program, který využívá internet pro určité druhy léčby osob, které by sami sebe nepovažovaly za uživatele drog, tak jako ten jako lidé, kteří si píchají heroina, kteří naplňují stereotypní představu narkomana. Takže zkrátka internet eh, skýtá i příležitosti. A na evropské úrovni probíhají projekty, které studují a identifikují osvědčené postupy. A tím se dostávám k svému úplně poslednímu bodu v této odpovědi. Ale týká se to vlastně všech aspektů. A sice naší hlavní výzvou v Evropě i ve Spojených státech je implementace. Máme informace o osvědčených postupech. Nevíme všechno, to je pravda. Máme hodně otazníků, to ano, ale na základě dat, která už známe, by mělo být možné a je možné vytvářet lepší strategie, lepší způsoby intervencí, což je právě zaměřením e, naší agentury na příští tři roky společně s ECDC a společně také s DG Sante. Děkuji vám. Děkuji, pan Flanagan. Děkuji moc krát. Velice mě zajímalo to, o čem jste hovořil. Vzhledem k názvu vaší organizace předpokládám, že alkohol a e, užívání alkoholu, který je největším zabijákem ze všech drog na planetě, že alkohol vás také zajímá. Je to trh 24 miliard v Evropě eh, a z těch čísel, která mám, 400 miliard eh, euro tvoří trh s alkoholem oproti těm drogám. Eh, to je droga, která má na svědomí rakovinu, znásilňování, vraždy, všechny typy násilí, rozpady rodin. Mě by zajímalo, proč to nemáte na tom grafu. Je to nějak ke škodě eh, právnímu statutu alkoholu, nebo proč? Zkrátka má otázka zní, co děláte s alkoholem, eh, jak to řešíte? Eh, protože já nevím, jestli nějací mladí lidé nás teď poslouchají. Pokud ano, tak první věc, která by je napadla, by byla, proč tam není alkohol. Alkoholu můžu vypít, kolik chci. Zajímalo by mě také, jaký máte názor na úspěch zrušení prohibice v, ve Spojených státech, pokud jde o um, konopí a zejména uh, na to, že příjmy z daní jdou na školství a vzdělávací programy. A pokud jde o čistotu produktu, tak lidé teď vědí, co užívají, uh, ví, že to není nijak uh, palčované, kdo ví čím, není to nijak plesnivé, to znamená, že se velice snížilo riziko užívání opiátů, snížil se počet nehod vyvolaných alkoholem za volantem a v podstatě ta vazba mezi konopím a ostatními drogami což teď v Evropské unii prodávají stejní lidé, tak ta vazba byla zpřetrhána. A co vy si myslíte o těchto podle mě velikých úspěších? Pokud jde o lepších informacích tajných služeb, tak mě by zajímalo, jaké tajné informace potřebujeme, abychom toto zastavili. Jsou tajné služby opravdu odpověď? Já sám vedu kampaň, jsem aktivista, předložil jsem irskému parlamentu návrh zákona o e, legalizaci konopí. Dvakrát jsem byl ve vězení za protesty a vy eh, hovoříte o lepších eh, tajných informací. Mě prohledali, svlekli mě do naha, vyndali mi v náušnice a tak dále a dali mě do cely. A první, co jsem udělal, bylo, že jsem si dal jointa se spoluvězněm. Takže o jakých tajných informacích tady mluvíte? To mají být čipy v, v našich tělech nebo kamery v našich domech. Zkrátka, jakými spravodajskými informacemi čekáte, že vyhrajete tuto bitvu? anebo eh, byste měli přestat narážet hlavou do zdi, protože ta eh, zeď nespadne a jenom z toho dostanete migrénu a přiznáte si, že tu bitvu jste zkrátka prohráli. Mě by zajímalo, co mi k tomu řeknete. Děkuji, pane Gozdele. Děkuji moc krát, pane Flanagane. To bylo hodně otázek, tak já se pokusím odpovědět v tom pořadí, jak jste se ptal. E, Za prvé máte naprostou pravdu. Alkohol je nesmírně důležitá e, návyková droga. Proč tu není zmíněn v tom grafu nebo ve zprávě EMCDDA? Je to proto, že alkohol je zahrnut v některých zprávách, pokud jde o uh, užívání uh, více drog současně v případě užívání eh, nelegálních druh společně s alkoholem, což je zejména případ konopí, ale nejenom konopí. A proč nehovoříme o alkoholu více? Je to patrně proto, že jsme k tomu nedostali mandát. Což neznamená, že nás toto téma nezajímá. Ale jak víte, tak musíme se držet svých pravomocí a kompetencí. Nicméně máte naprostou pravdu, jde o důležité téma. Užívání více drog současně je také důležité téma z našeho pohledu. A letos komise připraví externí evaluaci EMCDDA, tak jako každých šest let. A během této evaluace a potom po zveřejnění jejich výsledků a doporučení provede komise analýzu a hodnocení toho, zda je třeba změnit um, nebo rozšířit mandát eh, MCDDA na další látky. A tady eh, bych vás chtěl vyzvat, abyste hlasitě vyjádřili svůj názor. Vím, že um, kolega z komise bude hovořit eh, hned po mně. Můžete kolegyni zaslat své připomínky. Každopádně poslanci vašeho výboru eh, stejně budou dotázáni eh, hodnotiteli, eh, takže to by pro nás byla podpora, kdybyste se vyjádřili, kdybyste se ozvali. Tím se nesnažím utéct od tématu. Já zkrátka nemám dovoleno, nesmím vyčlenovat zdroje pouze na alkohol. A další bod, také důležitý, protože všechny výbory se dívají na rozpočet, eh, komise a agentur. A já vám mohu říci, že my zejména pracujeme na průzkum mínění na školách, který je součástí aktivit členských států respektive aktivit, které MCDDA dělá na žádost členských států a komise. A monitorování e, užívání alkoholu v kategorii, ve věkové kategorii 15 až 17 let věku, e, to je tam zahrnuto a já, jakmile, vám, jakmile se vrátím do Lisabonu, tak vám mohu poslat výsledky této poslední zprávy ESPAD, kterou vydáváme ročně. Takže těch dat už je hodně. Otázka potom je, jak s těmi daty naložit. Abych přešel k další vaší otázce, tak jste se ptal na účinek legalizace konopí pro rekreační účely v některých státech Spojených států. Já jsem se před týdnem vrátil eh, ze služební cesty eh, do Washingtonu, kde jsem se setkal s několika kolegy, eh, včetně zástupců Mezinárodního institutu pro drogové závislosti. Setkal jsem se také s provozovateli určitých projektů v Denveru, v Koloradu. A co k tomu mohu říci? Stále je málo dat a málo zpráv, která by eh, umožnila hodnotit, zda je to úspěch nebo jaký je vůbec dopad eh, té legalizace. V případě nějaké veřejné politiky dopad nikdy není černobílý a zkrátka ještě chybí informace. Bohužel nemáme k dispozici žádná kritéria, protože v USA eh, ani jinde zatím nejsou žádné statistické studie, eh, které by obsahovaly kritéria před změnou legislativy, ani v USA, ani v Uruguayi například. Takže srovnávání je tady velice ošemetné a musíme to brát s rezervou. Zajímavé je, že užívání drog v některých věkových kategoriích se zvýšilo, například ve státě Colorado. Věková kategorie, kde se užívání nezvýšilo, ale zároveň nemůžeme, nemůžeme říct, že se snížilo díky nové legislativě, to je skupina do 18 let ale když hovoříte s odpovědnými osobami, s lékaři a jejich týmy, tak vám řeknou, že k nárůstu došlo dříve, když bylo legalizováno konopí pro lékařské účely. Protože sami říkají, že to lékařské konopí v Koloradu nebylo zas tak lékařské. Když se podíváte na čísla, kolik lidí najednou smělo kupovat konopí pro lékařské účely, tak to se obrovsky navýšilo. Což znamená, že pokud eh, nastal nějaký dopad na užívání drog mezi mladými, tak ten dopad přinesla spíše legalizace konopí pro lékařské účely. A to je rozdíl oproti Evropě, protože tam nešlo doopravdy o lékařské účely a zákon nebyl patřičně vymáhán. Takže to, že zatím nedošlo v této věkové kategorii k žádnému nárůstu, mm, není podle mě argument, za kterého by se daly vyvozovat dlouhodobé závěry. A ještě poslední otázka. Já nechci příliš přetahovat čas, který máte vyhrazený na tuto debatu, ale ještě jedna důležitá věc. Tak eh, my teď připravujeme další publikaci do konce letošního roku o lékařském konopí. A to z jednoho důvodu. EMCDDA má za úkol eh, poskytovat eh, politikům na evropské i národní úrovni důkazy, data, objektivní informace. Protože to přesně teď chybí. Můžete se něco dočíst o lékařském konopí nebo o legalizaci konopí. Například teď díky eh, konopí lidé můžou chodit po vodě jako Ježíš nebo podobné věci se dočtete. Takže pokud chcete politicky činit rozhodnutí, tak eh, riskujete, protože se nemáte o co opřít. Vědecké údaje, vědecké poznatky jsou potřeba pro rozhodnutí, ale neexistuje žádná informace, která by řekla, udělejte to nebo neudělejte to. A pro mě osobně je děsivé, že ani v USA nevědí, co přesně se stane. Vzniká nové, vznikají nová riziková chování e, kvůli novým produktům. E, jako jsou e, například jako jsou kartridže, eh, které mají 85% eh, eh, THC například. To je nové využití, které legislativa nepředpokládala v té době a může to potenciálně vést ke zdravotním rizikům. Američané jsou velice pragmatičtí, takže si umím představit, že to vyřeší a zabrání tomu, ale momentálně tohle patří do nové kategorie zdravotních eh, hrozeb. A nebylo možné to předvídat. Nicméně teď je potřeba to řešit. A to tež se týká také Tož se týká také eh, edibles. Takže eh, tolik z mé strany a já vám ještě z Lisabonu došlu, pošlu další informace mailem paní Kádenbach. Děkujeme moc, že jste přišel, bylo to velice zajímavé. Je mi eh, líto, že jsme neměli možnost s vámi eh, mluvit předtím, protože já jsem se z toho hodně poučila. Soustředím se na eh, SDG a hepatitis Evropský parlament úspěšně přijal usnesení ohledně HIV, TB a hepatitidy C v červenci 2017 a Evropský parlament tam zdůrazňuje, eh, jak je obtížné, aby komise, komise monitorovala pokrok v plnění eh, SDG, co se týká virální hepatitis, vzhledem k tomu, že často chybí nebo jsou neadekvátní sledovací data z členských států. Proto je dobře, že vidíme, že eh, podle reakce komise na usnesení eh, z mm, minulého týdne CDD a WHO Europe společně pracují na vytvoření společné sady indikátorů, která se bude používat na implementaci eh, CDGs v hepatitidě a cíle VHO do roku 2030. Vzhledem k tomu, že aktuálně chybí nebo nejsou adekvátní data Eh, z terénu ohledně virální hepatitidy z členských států. Chci se zeptat, do jaké míry e a očekává, že tyto indikátory zlepší kvalitu dat eh, v oblasti virální hepatitis, aby se to dostalo na stejnou úroveň jako data o HIV a tuberkulóze. Jak pravděpodobné si myslíte, že bude, že členské státy skutečně ty indikátory využijí k tomu, aby monitorovali epidemiologii hepatitis? Já vím, že nemáte křišťálovou kouli, nevidíte do budoucna, ale chci se zeptat, jaký je váš osobní názor na tyto nové indikátory. Prosím, pane kolego. Eh, děkuji, paní Kadenbach. Ano, to je mm, velice důležité téma. A je to téma velice eh, speciální pro mě, protože pracuji eh, s lidmi trpícími hepatitidou a s mm, uživateli drog. Je fakt, že když hovořím s kolegy z některých členských států, občas mě překvapuje, že v některých těch léčebných centrech čelí v podstatě stejným problémům jako před 15-20 lety, proto si můžeme říkat, jaké jsou ty faktory toho, co se děje. A to je přesně jedna otázka, na kterou se budeme ptát ehm, sami sebe, ale i členských států. V příštích dvou letech máme pilotní projekt na podporu činnosti komise a ECDC eh, e a budeme k těmto cílům přispívat. Ohledně těch indikátorů mohu říct, že to je velice složité téma, protože dnes ehm, z větší části také proto, že poslední hospodářská krize z roku 2008 mají dopady na veřejné rozpočty, zejména na rozpočet pro veřejné zdraví v členských státech EU. Si nejsem tak úplně jist, zda nějaká agentura EU může začít členským státům říkat, že potřebují více peněz na více indikátorů. Taková je realita. A řekněme si celou upřímně, nejde o kritiku členských států nebo kohokoliv jiného. Ale zkrátka existují výzvy pro rozpočty členských států a je jasné, že jeden ze způsobů, jak toto řešit, je pokusit se zajistit, že se vyhneme přesahům mezi prací jednotlivých agentur a mezinárodních organizací. A proto si myslím, že je velice důležité rozvíjet tu další spolupráci mezi ECDC, eh, MCDDA, VHO a eh, DG Santé. Já si myslím, že MCDDA není tak úzce propojena na DG Santé, ale od doby mého jmenování, od doby mého zvolení ředitelem byl jeden z mých prvních kroků Eh, zavést úzkou spolupráci s DG Sante a, já si, a, a také s vaším výborem a já jsem proto velice rád, že k této spolupráci dochází. Samozřejmě nějaké prognozy si nemohu dovolit, mohu vám pouze říci, že v první řadě máme pilotní projekt, který spouštíme a uvidíme, jak bychom se mohli pokusit eh, lépe ovlivňovat eh, implementaci osvědčených postupů pro testování a léčbu. To je projekt, který eh, zrovna minulý týden na schůzi jsme řešili. První výsledky budeme mít do konce tohoto roku. Cílem je, abychom měli něco eh, zásadnějšího do konce roku 2020, takže to k tomu, eh, jak můžeme přispívat k tomu, abychom zajistili, že nebudeme jen celá léta hovořit o osvědčených postupech, abychom s tím také něco dělali tedy s implementací této věci. A pak je tady ještě jedna věc, kterou aktuálně spouštíme a to bude mít svůj eh, definitivní termín v říjnu příští rok. Spouštíme cvičení pro eh, analýzu budoucnosti. Nemáme ale nějaké 2 miliony euro extra, abychom tu studii provedli. Chceme proto zahájit studii ve spolupráci s našimi partnerskými institucemi, abychom se podívali na to, jakým způsobem se za příštích 10 až 15 let eh, může vyvinout eh, oblast některých klíčových témat souvisejících s problematikou drog. Například možná evoluce nových psychoaktivních látek, fentanily, nebo so, eh, úmrtí souvisejících s užíváním drog. Další z témat bude, jak můžeme ovlivnit ve střední a dlouhodobém horizontu epidemii hepatitidy C, ale nesmíme zapomínat ani na HIV. Já se trošku obávám, že minimálně v některých oblastech, jako třeba léčba eh, drogově závislých, ta generace těch, kteří vymysleli ty, eh, ta opatření na eh, snižování rizik v 80. letech, tak ti lidé jdou dnes do důchodu a je potřeba zajistit, aby následující generace pokračovaly v této práci, aby tu práci vnímali stejně významně, protože oni čelí svým vlastním výzvám. A já si myslím, že právě tato práce, abychom zajistili, že předáme štafetu a že budeme trvat na tom, že je potřeba, aby si lidé uvědomili, že hepatitida C, hepatitida B, HIV, že to není něco, co patří minulosti, protože tehdy byly infekce a tehdy byly problémy a dnes už žádné problémy nejsou. I dnes máme problémy, ale jsou to problémy skrytější, jak jsem říkal. Takže to jsou dvě věci, které začlenujeme do e, své strategie 2025 a máme zde také velice silný závazek celé instituce, již je mi velkou ctí býti ředitelem, což se promítá také do faktu, že v rámci implementace strategie dnes poprvé MCDDA má odbor pro veřejné zdraví a pracujeme na tom, jak nejlépe fungovat v oblasti těchto dvou, tří priorit. A infekční choroby, věřte mi, to je jedna z našich priorit. Takže první termín bude konec roku 2020. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkujeme za velice zajímavý projev. Jsem si jistá, že kolegům to připadalo velice zajímavé. Proto jsme vás konec konců pozvali. A doufám, že s vaším centrem budeme užej spolupracovat i do budoucna. Protože i my potřebujeme data, i my máme otázky, na které chceme získat odpovědi a je evidentní, že vy nám na ně můžete odpovědět excelentně. Jak víte, teď nás čeká téma kanabis. A samozřejmě, pokud chcete, můžete se trvat v sále, bude rozhodně reagovat komise, případně můžete i vy. Bude to tedy eh, užívání kanabisu pro lékařské, pro léčebné účely. Eh, eh, Vzhledem k tomu, že paní Konečná mezi námi není, eh, nahradí ji paní Torres. Gracias. Quiero plantear... Děkuji. Ráda bych položila velice aktuální otázku, která je závažná a důležitá, jak vyplynulo také z předchozího bodu našeho pořadu jednání. Tady myslíme je občané velký na skok legalizace kanabisu pro lékařské účely. V celé EU nemusím zde vysvětlovat přednosti e, konopí, jak konopí zmírňuje bolesti, je prospěšné i při Alzheimerově chorobě, artritis, Parkinsonově chorobě, šedém zákalu a dalších chorobách. V roce 2017 VHO uznala, že kanabis je paliativním léčebným prostředkem při chronických chorobách, ale že je vhodný i pro choroby, jako je autismus nebo epilepsie. Proto by se nemělo na kanabis pohlížet jako na drogu, ale jako na léčebný přípravek. Eh, lékaři VHO eh, pracovali velice dlouho na své studii, kterou pak zveřejnili a jeden z, eh, jedna z účinných látek, která je obsažena v kanabisu, pomáhá při chronických zdravotních problémech, a nevede k závislosti. Kanabis je tedy velice důležitý pro mnoho pacientů a jeho legalizace je velice důležitá pro pacienty, které jsou na kanabis dlouhodobě odkázáni, tak aby nemuseli se potýkat s problémy byrokratickými či dalšími. Eh, již asi deset let se kanabis eh, používá pro léčebné účely, ale taková ta mentalita zákazu u nás v západních zemích eh, vedla ke stigmatizaci léčebného užití kanabisu. Pacienti, kteří chtějí využívat kanabis, jsou stále ještě vylučováni, mají potíže. A nejde pouze o lékařské účely, jde o celkový přístup ke kanabisu, který by měl vést k redukci kriminality s tím spojeným a měl by také zajistit dobré používání. Kanabis je rostlina, která byla pěstována po celé tisíciletí, tedy podobně jako bavlna nebo zelenina. Kanada již povolila používání kanabisu na lékařné účely. Pokud by se legalizoval kanabis, tak například v USA by to vedlo k vytvoření mnoha tisíců pracovních míst. Ale jaká je realita? Ve Španělsku stále ještě platí vysoké peněžní sankce v případě použití kanabisu. Kanabis by ovšem byla i rostlina vhodná pro lokální ekoprojekty. Například v Uruguayi a v Izraeli již eh, povolili takovéto užívání, mají lékařské zkušenosti s kanabisem. Proto my jako Evropská unie bychom měli být eh, jaksi na předním místě při využívání kanabisu pro terapeutické účely. Rakousko, Německo, Makedonie mimo jiné se udělalo takový první krok směrem k legalizaci kanabisu. A my si musíme uvědomit, že pokud nebudeme činní v této oblasti, tak to za nás učiní Tak eh, Mnoho podniků už celosvětově investovalo do produkce kanapisu mnoho peněz. Pokud povolíme takovéto využívání kanapisu, můžeme vytvořit prostor pro lékařský výzkum, tisíce pacientů eh, bude mít eh, dobrou zkušenost s užíváním kanabisu, přinese jim to ulehčení, úlevu v jejich nemoci. Byl by to tedy i udržitelný přístup ke zdraví a k ekologii a prospělo by to i mnoha venkovským oblastem v Evropě. Děkuji. Děkujeme. Zahájíme výměnu názoru. Eh, jménem DG Home je tady paní Paula Macarini, Policy Officer pro boj s organizovaným zločinem. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Díky za pozvání komise na výměnu názorů na velice zajímavé téma, tedy užívání eh, léčebného kanabisu. Dovolte mi říci, v jaké oblasti přesně pracujeme, než přejdu k otázce kanabisu pro léčebné účely jako takového. Jak víte, členské státy mají hlavní kompetenci v oblasti veřejného zdraví a proto, a to tedy včetně eh, škod souvisejících s užíváním drog. A my jako EU použi- pomáháme proto členským státům jako komise v tom, abychom eh, jim pomohli rozhodovat na úrovni jejich státní politiky podle jejich socioekonomického kontextu. Tedy kanabis v tomto ohledu Eh, má stejné zacházení jako všechny ostatní drogy. Eh, pracujeme hodně na redukci škod a na prevenci, používáme celou řadu programů v tomto eh, ohledu. A další oblast, ve které pracujeme od vstoupení v platnost druhého z obou očních plánů pro drogy, což je tedy ten, který pokrývá období 2017 až 2020, čímž se dostaneme Nakonec Evropské strategie pro drogy. Fakt, že monitorujeme to, co se děje v oblasti politiky a politických modelů pro kanabis v členských státech EU, ale také v třetích státech, abychom byli schopni dříve či později získat nějaký obecnější přehled o tom, co se přesně děje. A o tom mluvil také ředitel eh, CDDA, eh, tedy že aktuálně dále monitorujeme. Byla vydána publikace, která eh, vyšla v loňském roce, v roce 2017, ze strany MCDDA ohledně legislativy o kanabisu v EU bude připravena další publikace, takže připravujeme sběr všech informací, které budou nutné pro tvůrce politiky, aby podnikli určitá rozhodnutí. Hovořila jsem o kanabisu jako o e, droze. My pracujeme v rámci strategie EU pro drogy a v rámci akčního plánu. Nicméně e, léčebný kanabis je jaksi mimo tuto oblast, protože e, v okamžiku, kdy se kanabis využívá pro terapeutické vlastnosti, stává se skutečným léčivem a je chyba, terminologická chyba, hovořit o léčebném kanabisu, eh, protože vlastně ta složka CBD, kanabiol, vůbec nesouvisí s psychoaktivními účinky kanabisu. Eh, právě toto analyzujeme a monitorujeme my, když hovoříme o eh, drogách. Tato debata probíhá už dlouhou dobu, je to stále kontroverzní debata, i co se týká článku, článku v tisku, vidíme, že eh, medicinální kanabis eh, jak v USA, tak v Kanadě, Austrálii a v některých členských státech, včetně mého státu Itálie, kanabis lze pro terapeutické účely používat. Zejména, když je dokázáno, že neexistuje žádná jiná léčba, která může ulehčit příznakům, ať už je to chronická bolest nebo ať to jsou jiné eh, problémy jako epilepsie, rakovina nebo jiné. Komise jako taková pracuje, řekla bych, stále v oblasti sběru potřebných informací. Jsem si jistá, že by šlo argumentovat, že už máme dost informací, ale opět, alespoň podle našich informací, existují zprávy, uznávané zprávy, že Ehm, léčebné, léčebný kanabis jsme měli schválit už dávno a eh, jiné, opět velice důvěryhodné zprávy říkají, že důkazy, které zatím máme, nestačí. Takže to je dilema, v jakém se aktuálně nacházíme. To je ten důvod, proč ehm, nadále analyzujeme a monitorujeme situaci, jak už děláme celá léta a budeme v tom pokračovat i dále. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám. A teď ostatní kolegové, kteří chtějí vystoupit.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 Thank you. Paní Dali, děkuji paní předsedkyni, díky paní Macarini a díky za tuto velice důležitou diskusi, protože to, o čem tady dnes mluvíme, je kanabis pro léčebné účely. A já zdůrazňuji právě toto, protože naše východisko je, že nesmíme zaměňovat Eh, debatu s léčivy, léčivy na základě kanabisu s debatou o rekreačním užívání kanabisu. A to zdůrazňuji, protože k tomuto zmatení často, až příliš často dochází. Když se podíváme na právní aspekty tohoto nařízení, vidíme, že ta témata jsou úplně jiná, zcela oddělená léčebné užívání a tato diskuse se musí soustředit pouze na eh, rozvíjení těchto produktů v řízeném prostředí, aby se zajistila vysoce kvalitní léčiva. Jde o dohledatelnost, jde o bezpečnost a jakmile toto bude zajištěno, další krok je zajistit, že pacienti budou mít eh, rovný přístup k těmto léčivům, protože ve finále nemá smysl něco regulovat, pokud eh, ve finále přístup k danému produktu bude mít jenom pár vyvolených osob. Výzkum, jak už jsme slyšeli, to je jádro pudla. Je potřeba zajistit, aby byly provedeny různé studie k jednotlivým částem eh, rostliny kanabisu. Eh, je zde eh, celkem 113 aktivních kanabinoidů, které nemají vůbec žádné psychoaktivní Eh, vlastnosti. Hovoříme tady o oleji CBD, který je velice účinný při řešení, eh, řešení takových problémů, jako je roztroušená skleroza, Parkinsonova choroba a další. A ačkoliv probíhá výzkum ohledně využívání léčebného kanabisu v souvislosti s jinými nemocemi, jsem si jistá, že potřebujeme získat další informace a musíme se daleko více poučit. Takže proto vítám snahy v jednotlivých státech a členských státech. Zazněla tady eh, Amerika, USA, Izrael, nejnověji například eh, u nás na Maltě eh, jsme začali řešit podobné scénáře a věřím, že takovýto vývoj pomůže podnítit další výzkum v této oblasti. Jsem přesvědčená, že síť, která by měla za úkol vyměňovat si eh, vědecká zjištění a osvědčené postupy, by mohla být mezi členskými státy vybudována, abychom zjistili, co funguje a co lze dále dělat. A když dovolíte, mám na komisi celou řadu otázek. Jakým způsobem se Evropská komise zaměřuje na to, aby zajistila, že budeme mít kvalitnější a více výzkumu na toto téma. Eh, je Evropská komise ochotná poskytnout financování na podporu dalšího výzkumu v této oblasti? A zajímalo by mne, zda Evropská komise je ochotná žádat nebo poskytovat pokyny EMA, eh, e aby se zajistilo řízení kvality eh, léčiv na základě kanabisu, které se objevují v členských státech a zda Evropská komise plánuje práci na nařízení a na rovn, eh, spravedlivé dostupnosti eh, těchto léčiv napříč EU. A když dovolíte, ještě poslední otázka pro MCDDA, protože velice eh, často sledujete v rámci svých cannabis reportů legislativu po celém světě. Zajímalo by mě, zda mapujete i studie a výzkum v této oblasti, zda k tomu výzkumu dochází. Děkuji vám. Díky, pan Flanagan. Jak řekla právě paní Dali, je velice důležité rozlišovat mezi medicinálním užíváním kanabisu a mezi rekreačním užíváním eh, eh, kanabisu. Já si myslím, že komise zde trošičku selhává, když hovoří na toto téma, protože hodně z toho, o čem jste mluvila, eh, se vůbec netýká léčebného využívání kanabisu. Šlo vlastně o cokoliv jiného než o toto. Bylo změněno mnoho zemí. Irská republika v posledním roce pro určitý počet lidí vydala licenzi, licenci pro, užívání, pro léčebné užívání kanapisu, nicméně byla to obrovská bitva těch lidí jako takových, kteří potřebovali přístup k těmto léčivům. Jedna konkrétní dáma, která o tom hovoří naprosto veřejně a je má e, přítelkyně, mě o tom informovala, je to relevantní pro to, co tady zaznělo o CBD a kanabiodními, e, o kajabinodních léčivech. Ona trpí e, durvetovým syndromem, Odhadovalo se, že to naše zdravotnictví stojí zhruba 150 tisíc euro za rok v hospitalizaci. A to nemluvím o tom, eh, o tom absolutním pekle, které si zažívala její žena. Nicméně CBD je v Irsku a v celé řadě zemí v Evropě dostupné, protože to není psychoaktivní látka, ale co se týká eh, takových chorob jako třeba Durvetův syndrom, potřebovali jsme THC a aktuálně není možné toto získat, pokud nemáte konkrétní licenci. Aktuálně tato dáma musí cestovat do Nizozemska každý kvartál a e, platit celé mění za to, aby si mohla to léčivo přivést zpátky. A my chceme, aby se to změnilo, protože od doby, kdy e, bere e, toto léčivo, už netrpí vůbec žádnými záchvaty. Samozřejmě je potřeba provést studie. Samozřejmě ono by se dalo studovat, kdyby nebyl trestný čin to vlastnit, že ano. Ale víme z celé řady případů, že došlo k fundamentální změně lidských životů, proto je potřeba s tím začít něco dělat. Nejlepší způsob, jak v tomto pokračovat, je začít diferenciovat mezi rekreačním užíváním marihuany a medicinálním užíváním kanabisu. S tím musíme něco udělat, protože začínáme čelit těm problémům v tomto konkrétním případě v Irsku, kdy je nám říkáno, že je nelegální kdyby stát formálně něco takového dovážel z Nizozemska. E, té rodině se navrhlo, aby jela do České republiky a koupila si to tam, protože e, tam žádné problémy s legálním dovozem nejsou. A tím se dostáváme k celému tomu tématu vlastně napříč EU. Jaká konzistentnost zde je? Eh, matka tohoto dítěte eh, se eh, hrozí toho, že byť tedy ta látka, kterou používá z Nizozemska, funguje dobře, tak přechod na látku od jiné firmy nemusí sebou přinést stejné výsledky. A mě kontaktují stovky a stovky osob, které zažívají celé peklo. Například jeden pán musí nosit plenku pro dospělé osoby, a jedině eh, koupě kanabisu mu pomáhá jak si vypořádat se s inkontinencí, takže je potřeba s tím něco začít dělat. Lidé zažívají peklo, eh, můžete mít eh, tisíce a tisíce studií a všechno je to hrozně důležité, ale pokud něco pomáhá lidem, je potřeba usnadnit přístup k tomu. Takže blahopřeji paní navrhovatelce. Děkuji. A teď bych ráda dala slovo komisi A také padla otázka na pana Dostýla, Gostýla, eh, takže začne on a potom dostane slovo komise. Takže pan Gostýl. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří jste přispěli do debaty. Myslím si, že většina toho, co to zaznělo, je nesmírně důležitá. A jsou to velice cené příspěvky. Mohu vás informovat, že IMCDDA eh, e eh, bude provádět eh, revizi terapeutických účinků konopí na základě dostupných dat. Měli bychom mít kapacitu na to, abychom zveřejnili zprávu do letošních Vánoc. Ta myšlenka je taková, že schromáždíme co nejvíce studií a zpráv, a za pomoci mezinárodního panelu expertů se budeme snažit dobrat toho, jaké jsou vlastnosti, na které bychom si měli dávat pozor. Před rokem eh, vydala americká eh, Národní akademie věd studii o terapeutických vlastnostech eh, konopí a konopných léčiv a v podstatě pokud si vezmeme znalosti, které máme kdekoliv na světě, nejenom v EU, o léčivých účincích konopí, tak v podstatě zjistíme, že jsme ve stejné situaci jako před 25 lety u neurotransmitérů a u e, vynálezu prvních antidepresiv, které e, pracovaly na bázi serotoninu. Takže eh, pokud nebudeme investovat do výzkumu, tak nikdy nezískáme lepší přehled o tom, jaké jsou případné potenciální terapeutické vlastnosti konopných výtažků. Paní Dali správně řekla, že existuje více než 100 různých látek v samotném konopí a proto v EMCDDA neradi používáme termín lékařské konopí, protože nehovoříme o lékařském opiu. Hovoříme o léčbě bolesti morfinem, například v případě rakoviny. K tomu, co říkal pan Flanagan. Vzhledem k tomu, že neznáme skutečné vlastnosti některých těchto výtažků a vzhledem k tomu, že neexistují výzkumy, jsme vlastně v podobné situaci jako před 15-20 lety a v některých eh, zemích to ani dnes není tak rozvinuté. Zkrátka existují morální překážky, morální zábrany pro léčbu rakoviny u dětí morfinem. Ukazuje se, že to z nich nijak nedělá narkomany. Potřebujeme zkrátka více dat, potřebujeme více informací bych skončil pozitivně a konstruktivněji, tak by bylo zajímavé, kdyby parlament společně s komisí mohl přiřadit vyšší prioritu budoucím výzkumným programům. A to i v, de- v debatách o příštím víceletém finančním rámci Evropské unie. Protože je pravda, že výzkumy nejsou a že potřebujeme velký výzkumný projekt – podobně jako ho mají Spojené státy například. Nesmíme ale předstírat, že konopí bude mít nějaké lepší účinky než morfín, protože někteří lidé jsou v takovém stavu, kdy chronické užívání opioidů může mít negativní dopad na zdraví a v některých případech může konopí pomoci, přestože nemůžeme předstírat, že ten dopad bude úplně stejný jako například u morfinu. A konečně není to jenom konopí. Jsou i další látky, které jsou zakázané drogy a přitom mají terapeutické účinky. Momentálně v USA probíhá studie o užívání MDMA což je označení pro extázi e, a zkoumá se léčba e, posttraumatické stresové poruchy. E, takže výzkumy probíhají a kdybychom do nich investovali, tak za 10-15 let už bychom neslýchali takováto, takovéto příběhy, jako, jako jsme slyšeli dnes. Děkuji, paní Macarini. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla zareagovat na otázku paní Dali. Nikdo samozřejmě nepopírá, že výzkum je zásadní. Jak výzkum, tak samozřejmě investice do výzkumu, financování výzkumu. Já nemohu hovořit o tom, které fondy by se vhodily, hodily pro tento účel, ale každopádně souhlasím s tím, že je to důležitá otázka a e, že je potřeba konkrétně zodpovědět na otázku možnosti financování výzkumu. A to tež eh, se týká těch pokynů pro DEMA. Eh, pokud by padlo rozhodnutí na úrovni parlamentu, komise a tak dále, že je potřeba posílit výzkum, že bychom měli spolupracovat na tomto tématu, tak eh, by ty pokyny mohly být jedním z výsledků naší práce. Abych se vrátila k tomu, o čem jsem mluvila předtím je mnoho zpráv, které se vzájemně popírají. Jedna říká jedno, druhá říká pravý opak. Pokud jde o zprávy z VHO od vážených autorů, kteří už dlouhé roky se zabývají lékařským konopím, Komise si uvědomuje, že lékařské konopí by se dalo používat na léčení bolesti, pakliže půjde o e, bezpečné a e, efektivní produkty. K tomu je ale zapotřebí více výzkumu a je potřeba mít stoprocentní jistotu, že tyto produkty nemají žádné vedlejší účinky a že jsou čistě pozitivní. A to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám moc krát, děkuji kolegům za účast v této debatě. To je ještě téma na další zajímavé diskuze. Děkuji moc krát komisi a děkuji moc krát panu Gostelovi. Teď jdeme na další bod. Což jsou námitky. Máme dvě námitky které se týkají geneticky modifikovaných plodin. Máte to v podkladech, já teď nebudu číst ta čísla všechna. Ty různé typy kukuřicí. Tyto námitky mají několik spoluautorů, několik z nich tu dnes je, takže já jim dám slovo. A potom dalším eh, poslancům, kteří mají zájem se účastnit debaty. Takže jménem pana Stáse, paní Hojbuch, prosím. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Maria Hojbuch, jsem kolegyně Bartastase, eh, působím na výboru Agria 9. Bartse jsme poprosili, abych ho dnes zde zastoupila, neboť musí být na výboru pro rozpočtovou kontrolu a předkládat tam 20, 35 eh, zpráv o, o absolutoriu jakožto zpravodaj a proto vás prosím, abyste ho zde dnes omluvili. Dnes hovoríme o dvou námitkách o uvádění do dvou geneticky pozměněných eh, rostlin. Tato námitka byla předložena Bartem a dalšími kolegy z pěti frakcí. Eh, tyto eh, kukuřičné odrůdy, to je MON 874727 a je to kříženo s dalšími typy, mimo jiné s MK603. Toto má být obětovné schválení kukuřice 5922. Pokud to bude schváleno, tak výbor ENVY od počátku 2014 již předloží 22 námetek, které se tohoto týkají, zejména týkají pěstování takovéto kukuřice v Evropské unii. To jsou 4 a 18 námetek se týkání exportu potravin a krmiv. Ne, pokud odhledneme od našich dvou dnešních námitek, tak veškeré ostatní dřívější byly na plénu přijaty. Eh, skutečnost, že komise i nadále systematicky schvaluje GMO, aniž by zohlednila postoj parlamentu, je urážka evropských občanů eh, usnesení, eh, jak si zachycují naše běžné námitky a obavy, mimo jiné tolerance na škodlivé herbicidy. V tomto případě se jedná o glyfosáty a glyfosináty a pak tady není ověřování rezidují herbicidů, což se samozřejmě spojí s otázkami bezpečnosti pro spotřebitele v EU. Dále tady není e, pečlivé hodnocení rizika. To chybí a to také podotkly odpovědné orgány v členských státech, které také upozorňují na hodnocení rizika ze strany EFSI které je nedostatečné. Dále nedostatečné zohlední principu předběžné obezřetelnosti a také nedemokratický ro zhodovací proces, co se, teď, co se týká mo, té, eh, těch dvou odrůd MON eh, a toho nakřížení s odrůtou MK 603. Zde máme experimentální údaje pro dvě podkombinace MON 8747 krončeno s MOSem 8035 a MON 8727 skříženo s NK03. Zde Monsanto nepředložil odpovídající údaje. EFSA se domnívá, že tyto eh, křížené odrůdy jsou bezpečné, ale tady není vůbec možné provést hodnotění rizika, když tady nemáme hodnocení veškerých podkombinací. V tomto případě je to vždy nedostatečné. Co teď týče kukuřice 59122, tato geneticky pozměněná kukuřice byla pozměněna tak, aby byla tolerantní na glyfosináty, co týkají reprodukční toxicity, která od července 2017 potom nebude právě moci v Evropské unii být používána. Tady se objeví otázka, jak je možné, že herbice, který je příliš toxický, proto aby mohl být používán v Evropské unii, jakožto reziduum geneticky prozměněné kukuřici může být dovážen právě v potravinách a krmivech. Co se týče hodnocení rizik pro herbicidně tolerantní GMO, zde tady EPSA vůbec nehodnotí rezidua herbicidů. Nad to máme velice málo informací, či skoro téměř žádné o tom, zda rezidua rostlin, které byly geneticky pozměňováni, eh, jak si dodržují veškerá pravidla pro rezidua v Evropské unii. Co se týče eh, předpisu z roku 2015, který se týká reziduí herbicidů, tak tady se vůbec neřeší export takovýchto rostlin, i když musíme předpokládat, že takovéto rostliny užitkově budou mít asi v sobě více reziduí herbicidů než geneticky pozměněné rostliny. Glyfosinát se tam vůbec jako herbicid nezmiňuje, není eh, zahrnut toho eh, Evropského koordinačního programu. Naše usnesení vyzývá komisi, aby nepoužívala žádné geneticky modifikované kultury, aby je neschválila pro dovoz, žádné takové, které jsou tolerantní vůči herbicidům zakázaným v Unii. Data chybí, nemáme dostatečné poznatky o reziduích v tomto eh, konkrétním případě. Vzhledem k nedostatku údajů a znalosti o reziduích v těchto případech, zdravý lidský rozum nám zakazuje, abychom tady jak si nezohledňovali vysokou úrovni ochrany zdraví. Já jménem Barta Stace děkuji kolegům za jejich podporu námitek proti GMO které jsme v minulosti již předložili a doufám, že i zítra při hlasování podpoříte tyto dvě nové námitky. Děkuji vám mnohokrát. Evy? Uh, I'm sorry. Děkuji paní Evy. omlouvám se, paní Kadenbach. A potom paní Evy. No, Thank you very much. Děkuji vám moc krát jsem zase trošku pozdě, ale měla jsem tu skupinu návštěvníků, Hovoříme tedy o kukuřici eh, MON 87427 eh, a eh, kukuřici 922. Jedna je rezistentní vůči glyfozátům a druhá je tolerantní vůči glyfozátům. Já dnes hovořím za kolegu, který tu dnes není, takže to vezmu anglicky. Geneticky modifikovaná kukuřice eh, rezistentní vůči glyfozátům a eh, glyfozinátům eh, byla vytvořena pro řešení problému s stoupajícím počtem plevele odolného vůči herbicidům. Nicméně rezidua z komplementárních herbicidů ještě nebyla vyhodnocena. Argumenty z minulých námitek ohledně dopadu postřiku těch, těmito herbicidů pesticidy na zdraví eh, pracovníků v třetích zemích jsou relevantní. Podle nezávislé studie eh, riziko eh, geneticky modifikované kukuřici MON 87427 by nemělo být přijato, protože neexistují data o případné toxicitě a dopadu na imunitní systém. Kromě toho studie EFSA zdůrazňuje, že hodnocení rizika je nesprávné, a že eh, nejsou k dispozici eh, potřebná data. Tak jako u minulých námitek se domníváme, že je nesprávné, aby komise sice eh, uznávala značné problémy s demokratickou legitimitou rozhodovacího procesu, tak jak je to v vysvětlujícím memorandu k komitologickému návrhu, aby komise nadále navrhovala autorizaci GMO. Návrhy na autorizaci ze strany komise které eh, nevedou k eh, žádné změně názoru stálého výboru. Ovodní ustanovení 14 nařízení 182 2011 říká, že pokud jde o přijímání dalších prováděcích aktů týkajících se zejména citlivých eh, sektorů, jako, je, jako jsou daně, zdraví spotřebitele a ochrana životního prostředí, pak eh, komise se musí vyhýbat eh, jakékoliv pozici, která by eh, byla v rozporu s pozicí odvolacího výboru. Navzdory tomuto objasnění komise zcela bez pochyby hodlá i nadále autorizovat geneticky modifikované odrůdy. A domníváme se, že je to nesprávné a že je to v rozporu s principem proporcionality navrhovat schvalování dalších GMO odrůd. Zejména zejména je-li zjevné, že tyto návrhy nikdy nezískají podporu kvalifikované většiny členských států. Děkuji. Tak teď paní Evi. Děkuji, paní předsedkyně. Rovněž já bych chtěla podpořit tuto námitku, já jsem to podepsala společně s dalšími kolegy. Je to další případ v řadě, kdy Tady nemáme stanovisko o dopadu na potravinový řetězec. Máme tedy jisté non-opinion, ne stanovisko. V obou případech námitky u těch obou odrůd, o kterých dnes hovoříme, je tomu tak, že členské státy hlasovaly pro. Ovšem, eh, není to názor většiny evropského obyvatelstva. Kolegové o tom již hovořili. Tyto nové odrůdy geneticky pozměněné eh, mají být schváleny, nám se to nelíbí, přicházíme s námitkou, nechceme, aby byly schvalovány nové odrůdy, či na prodlouženost eh, autorizace pro ty stávající. Eh, ta kukuřice, kterou navrhuje Monsanto, je geneticky pozměněná, je rezistentní vůči glyfosátům a v tomto případě a data to dokládají, jsme vždy byli toho názoru, že pak dochází k tomu, že herbicidy se budou používat častěji a ve větším objemu, což samozřejmě je pravděpodobně potom karcinogenní. Problémy největší jsou v oblasti rezidují. Rezidují tohoto herbicidu po sklizni. To je téma, které je třeba brát vážně a řešit. Hodnocení tohoto problému nebylo provedeno. Zcela naopak. Bylo to necháno zcela stranou. Neexistuje tedy hodnocení rizika. Navíc ty podkombinace vůbec nebyly zohledněny, neboť Monsanto neposkytlo vůbec žádné údaje ke dalším kombinovaným odrůdám a EFSA řekla, že to nepředstavuje žádné riziko. Tak to ovšem není možné postupovat. Tak to nemůžeme přistupovat k ochraně zdraví evropských občanů. V nejhorším případě budeme mít eh, kukuřici, která bude eh, rezistentní vůči glyfosinátu. O tom hovořili již také kolegové, to je vlastně herbicid, kterému vyprší asi za 6 měsíců schválení, takže to je naprostý nesmysl tady se snažit prodlužovat eh, eh, registraci tohoto herbicidu v rámci Unie. Je třeba, abychom o GMO rozhodovali demokraticky, tak tomu momentálně není. A proto bychom měli přepracovat komisi 180, nařízení 182 Ovšem, není to možné v případě, kdy náš výbor nemůže poskytnout stanovisko. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové. Pan Fjellner, děkuji. V první řadě já si myslím, že musíme začít otázkou, co to tady děláme a proč ty námitky vůbec podáváme. Ty námitky možná ne eh, v právním slova smyslu jsou nějak důležité, protože oni toho moc nezmění, eh, co se děje v reálu, ale myslím si, že plní velice důležitou institucionální funkci. Toto je nástroj parlamentu, jak dohlížet na komisi a na rozhodování, které provádíme. A to je, myslím, něco, co musíme řešit eh, s nejvyšší mírou úcty a musíme být velice opatrní, když to děláme. Když se podíváme na případy, jako je toto, tak bych řekl, že když máme povolit nějakou eh, jaksi eh, námitku, tak musí splňovat alespoň jedno ze dvou kritérií. Za prvé tedy, že si skutečně myslíme, že komise překročila svůj mandát, že nesledovala legislativní postup, neimplementovala rozhodnutí tak, jak měla, a nebo za druhé, kdy zcela jasně eh, ignorovali závěry vědy. K tomu prvnímu kritérii, kritériu, kdy tedy komise přeskočila, <laughs> překročila svůj mandát nebo působila mimo zákon, já jsem neslyšel, že by tady někdo, byť třeba jen náznakem, říkal, že by to tak bylo. Komise se řídila legislativou, jakou jsme společně s radou přijali. A to tím způsobem, jak to měla dělat. Ano, člověku se to nemusí líbit, ale eh, oni jednali zcela korektně. A to druhé kritérium, eh, řídili se vědeckým poradenstvím, zda tedy to odpovídá vědeckému poznání. No a tady, to víte, já nevím, já nejsem odborník na geneticky modifikované eh, plodiny a pokud vím, tak nikdo z kolegů není dostatečným expertem, aby mohl soudit, zda to je nebo není vědecky opodstatněné. Ale v legislativě tu E, tento úkol dáváme EFSA. A říkáme, tak podívejte EFSA, vytvořte vědecký panel, který to bude řešit. A oni to udělali, e, přeskoumali to a řekli, že e, tyto dvě GMO jsou stejně tak bezpečné jako jejich konvenční varianty, co do zdraví i co do jaksi poptávky. Tak to znělo. No a já jsem tím pádem tak trošku zmatený. Eh, podle mě je to tak trošku postavené na hlavu. Protože my tady debatujeme o tom, eh, eh, nebo respektive mě to připomíná tu debatu, jaká se vedla ke změně klimatu určitou dobu, kdy někteří kolegové, třeba z UKIPu, se zvedli a začali říkat, no, tady ty změny klimatu vůbec nejsou, jak tvrdíte, důvody jsou jiné, a věda IPCC je špatná. My máme jiné vědce, se kterými jsme konzultovali my a oni říkají něco úplně jiného. Ale teď vlastně to, co většinou je většina v tomto výboru, se chová úplně stejně. Zkrátka mají své vlastní vědce. Pravda je, že my máme tu nejpřísnější legislativu na světě pro geneticky modifikované potraviny. Máme nejpřísnější vědecký dohled na světě a obě tyto strany řekly, to je v pořádku. U těchto dvou, u těchto dvou plodin. Ale vypadá to, že my je stejně nechceme. Respektive vypadá to, že zde ve výboru je většina, která je nechce. Já si myslím, že toto je zneužití tohoto právního nástroje, zcela jasné zneužití tohoto právního nástroje, Myslím si, že se jedná o trvalý pokus podkopávat důvěryhodnost institucí, které jsme sami vytvořili, aby za nás odváděli přesně tuto práci. A je to pokus o podkopávání tvorby politiky na základě vědeckých poznatků. Já doufám, že i ostatní kolegové budou spochybňovat způsob, jakým s tímto nakládáme a budou hlasovat proti těmto námitkám, protože se nemění realita, Dělá se pouze to, že se podkopává naše vlastní instituce a legislativa, kterou jsme my poměrně nedávno sami schválili společně s radou. Děkuji. Děkuji vám, pane Fjernere. Teď eh, se mohou přihlásit další poslanci, paní Rýs, paní Ajuso, paní Kadenbach a pan Balc. Takže paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem stejného názoru jako pan Fielner a ještě bych doplnila jistou věc. Zne se snažíme vědět, zda ty odbudy jsou dobré či špatné pro zdraví. Zda mají rezidua pesticidů či ne v sobě. A podle mě tato námitka nemá vůbec žádný smysl. Paní Kádenbach. No dobře, já naprosto nesouhlasím. Rozručně to schrnu. Tyto dvě geneticky modifikované odrůdy kukuřice. I zde jde o to, jak již tady bylo uvedeno, že tady máme tu rezistenci vůči glyfosinátům a proti glyfosátům. A i se souhlasem EPP se nám podařilo vytvořit ten zvláštní výbor, kde se chceme přesně zabývat tím, jak přesně vypadají vědecké údaje, které hovoří pro prodloužení schválení eh, glyfosátů, neboť zde v parlamentu máme jistý díl kolegyně a kolegů, kteří jsou toho názoru, že glyfosáty a schválení glyfosátu je v rozporu s naším e, zásadou obezřetnosti a že tam prostě došlo k jistým nesrovnalostem a Již tohoto samotného důvodu se domnívám, že registrace dvou odrůd kukuřici, kukuřice, které jsou rezistentní vůči tomuto herbicitu, prostě povede k většímu používání glyfosátu. když to je tím vlastním cílem ta registrace. Tedy když mm, tady někdo říká, že jedno vůči čemu je to rezistentní, tak to není vůbec pravda. Je zcela zásadní, abychom si uvědomili, že zde se jedná o odrůdy kukuřice, které povedou k tomu, že se bude ještě více používat eh, glyfosát v přírodě v příštích letech. A již z tohoto samotného důvodu se domníváme, že momentálně není vhodné, aby tyto dvě odrůdy kukuřice dostaly registraci. Děkuji, pan Balc. Děkuji. Já bych vám chtěl připomenout slib pana Jean-Claude Junckera. Už v roce 2014 říkal, že Způsob, jakým se e, autorizují geneticky modifikované plodiny, e, je jednou daný. Například v radě není žádná většina. Nicméně podle e, platného postupu komise musí dávat autorizaci, což je nepřijatelné. A myslím si, že to nelze považovat za demokratický postup. Od té doby se nic nestalo, nic se nezměnilo. A když eh, se na to ptali komisaře Andriukaitise na plenárním zasedání, tak odpověděl, že bohužel to nemůžou změnit, protože by museli obdobně postupovat i v jiných případech. Takže já bych pouze chtěl říct, že pan Juncker považuje tento postup za nedemokratické a že to dodnes platí. Děkuji. Někdo další? Jestli ne, tak komise. Paní Bruší. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Děkuji všem poslancům za jejich komentáře, které jsme vyslechli nesmírně pozorně. Je tady řeč o dvou žádostech o autorizaci. Jedna eh, se týká nové kukuřice a druhá se týká eh, obnovení eh, předešlé autorizace. Je třeba říci, že jsme správně implementovali pravomoci, které nám svěřila Rada a parlament a já vám vysvětlím, jak to. Za prvé, EFSA provedla rozsáhlé hodnocení rizika a neidentifikovala žádný nedostatek dat a proto vyslovila pozitivní závěr, ohledně bezpečnosti pro lidské i zvířecí zdraví a pro životní prostředí. Protože, teď poslouchejte pozorně, prosím, eh, několik členských států se vyjádřilo k této žádosti a EFSA, EFSA eh, zareagovala na tyto komentáře a to tež se týká eh, komentářů veřejnosti. Koment, eh, EFSA proskoumala všechny komentáře a zjistila, že nepřinášejí žádné nové informace, které by zneplatnily pozitivní hodnocení eh, dotyčné kukuřice. A z tohoto důvodu jsme navrhli členským státům, aby hlasovali a jak už tu někdo z poslanců říkal, eh, do 16. Eh, ledna nezískal stálý výbor žádné stanovisko, tím pádem to postupuje k odvolacímu výboru, eh, který rozhodne příští týden 26. února. Já jsem také vyslechla vaše obavy týkající se ochranných prostředků rostlin, glyfozátu a glyfozinátu, eh, vůči kterým je tato kukuřice tolerantní. To máte pravdu. Musíme si uvědomovat, že u každé plodiny, která se pěstuje mimo Evropu, a e, která se ve formě výrobků dováží do Evropské unie, musí e, tato plodina splňovat maximální úroveň reziduí. to je úroveň, kterou nastavujeme my. A tato maximální úroveň reziduí, ať už jde o glyfozát, glyfozinát nebo další, to stanovujeme my. A platí to pro všechny dovážené produkty, včetně geneticky modifikovaných potravin a krmiv a včetně těch dvou typů kukuřice, o kterých dnes hovoříme. Takže to není tak, že by tyto kukuřice eh, mohly eh, škodlivě působit na zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí. Jsou pod kontrolou a pohybují se v rámci eh, zákona. Dále tu zaznělo, že dopad herbicidů se nezohledňuje tak to není, zohledňuje se, zohledňuje ho EFSA, protože tyto plodiny se mimo Evropu ošetřují herbicidovými postřiky a proto může dojít k určitému eh, změn, k určitým změnám fenotypických charakteristik. A k tomu probíhají studie. Dále, pokud jde o dopad na biodiverzitu, neměli bychom zapomínat na to, že země, které pěstují GMO, jsou suverénní státy a nemůžeme na ně tlačit, aby s pěstováním přestali. Pokud e, jsou účastníky smlouvy o biodiverzitě, e, pak e, se samozřejmě musí řídit jejími ustanoveními, ale nemůžeme jim nařizovat, aby přestali pěstovat. To je jejich suverénní právo. A konečně, pokud jde o hodnocení té podkombinace, o které se tu hovořilo, a o tom, že, ne, že tato kombinace nebyla patřičně vyhodnocena, tak EFSA vyhodnotila všechny tyto eh, odrůdy eh, a právě tak eh, tu proceduru křížení. Takže těžko argumentovat, že stanovisko EFSA je neúplné. To je pro komisi poměrně těžko představitelné tvrdit, že EFSA nepodala úplné stanovisko. To stanovisko je v souladu s pokyny a je v souladu s legislativou. Dále se tu volalo po větší míře demokracie. Komise samozřejmě předložila návrh radě a parlamentu, návrh na to, aby členské státy omezily dovoz geneticky modifikovaných potravin a krmiva, protože Kukuřice, včetně těch dvou eh, odrůd, o kterých dnes hovoříme, je dovážena členskými státy. Takže jsme Radě a parlamentu předložili návrh, který dá členským státům možnost omezit tyto importy, ale tento návrh už parlament odmítl. Pokud jde o další návrh o komitologii, tak jste navrhovali, že bychom měli odmítnout všechny návrhy, u kterých nemá stálý výbor žádné stanovisko tak zase tady návrh komise usiloval o vyšší míru demokracie a e, rádi bychom vás vyzvali, abyste v, v parlamentu a v radě vedli diskuze, které by byly pozitivní a které by nás post postrčili směrem k pozitivnímu výsledku, kterým bude posílení demokracie. Takže celkem mohu říci, že komise nemá důvod stáhnout tento návrh rozhodnutí, protože tak naplňuje pravomoce, které nám byly dány. Vím, že otázky parlamentu se netýkají pouze tohoto, nicméně, jak jste si jistě už v minulosti všimli, jsme ochotní odpovídat na všechny vaše otázky a doufám, že jsme nyní rozptýlili alespoň některé vaše obavy. Děkuji moc krát. Tím jsme u konce naší debaty o GMO. Hlasovat budeme zítra na výboru Envy. Takže to je pro dnešek všechno. Na zítřek máme pořad jednání. Ten byl schválen, takže se uvidíme v 9. V 9 koordinátoři, omlouvám se. Takže v 10.15 se uvidíme na hlasování. Přeji vám hezký večer.